Myslím si, že můžeme začít. Myslím si, že nebudeme již dále čekat. Náš dnešní program je mimořádně nabitý. Hlavním bodem eh, našeho programu je eh, slyšení, eh, které se týká rozvoje mlékárenství a toho, čemu říkáme mléčný balíček, což je věc mimořádně důležitá. Na tom se asi shodneme všichni. Já eh, si myslím, že můžeme schválit navržený program. <clears throat> Vlastně eh, máme jenom jedno téma všech, pro všechny diskusní příspěvky. Toto eh, setkání je přenášeno na webu. Máme tlumočení do 20 jazyků s výjimkou estonštiny, eh, maltejštiny a slovenštiny. Eh, pojďme tedy postoupit. Je pro mě velkým potěšením, že mohu zahájit toto veřejné slyšení, ve kterém se pokusíme zhodnotit současný legislativní rámec a také perspektivu tohoto sektoru po té, co eh, přestanou platit systémy kvót v letošním dubnu. Toto je věc, která je nám známa již dlouhou dobu. Takže čím jsme blíže k tomuto termínu, tím více najednou se objevuje pochyb a také se objevují nové otázky. Existují dokonce i obavy, které souvisejí s potenciální eh, krizí na trhu s mléčnými výrobky. Myslím si, že to, že budeme mít možnost vyslechnout skutečně vynikající odborníky, nám eh, umožní pochopit tu složitost a specifičnost e, této otázky. Víte, že pan James Nicholson je náš zpravodaj zprávy z vlastní iniciativy. Zabývá se tímto tématem již e, celou řadu let, e, hovořil k tomu při různých příležitostech. Na programu máme devět řečníků, devět odborníků Každému z nich dám 10 minut a chtěl bych vás skutečně poprosit, abyste se drželi této eh, lhůty. Eh, máme tedy 10, 3 eh, odborníky, ty každý budou hovořit 10 minut, potom budeme mít diskusy, kdy koordinátoři budou mít přednost a pochopitelně všichni ostatní, kteří budou chtět položit otázky, tak budou tuto možnost také mít. Dovolte, abych ještě jednou zopakoval že eh, v rámci druhého bloku přednášek potom eh, v té diskusní části budu upřednostňovat ty, kteří eh, neměli možnost položit otázku nebo vyjádřit svou připomínku v té první části. Předtím, než tedy zahájíme ten první panel, dovolte, abych dal slovo panu Jamesi Nicholsonovi, Eh, buďte tak laskav a řekněte něco o tom tématu a o vlastním slyšení dnešním. Takže v první řadě já vám děkuji, pane předsedo. Všechny vítám srdečně u nás v Evropském parlamentu dnes odpoledne. Eh, tato debata, rozprava se těší vysokému zájmu, zájmu, což mě vůbec nepřekvapuje. Protože sektor eh, mléka je opravdu čelí jakési dokonalé bouře, dokonalé souře různých eh, okolností cenových a jiných, takže mnozí si kladou otázku, jaká bude budoucnost po prvním dubnu, kdy zmizí kvoty. Víme, jaká byla minulost a vývoj a ať už souhlasíme s odbouráním kvot či nikoliv, to je rozhodnutí, které padlo před mnoha lety, a teď ho budeme muset implementovat a přizpůsobit se tomu. Průměrná cena mléka za poslední rok eh, klesla dramaticky, natolik, že nyní pocitujeme důsledky. Je to zpráva z vlastního podnětu, ale tato zpráva z vlastního podnětu přichází zároveň v době, která je rozhodující pro budoucnost mléčného sektoru v celé Evropě. Já nejsem přesvědčen, když se podívám na to, co jsme zažili v uplynulém půlroce, to znamená zvýšení objemu eh, produkce a tomu neodpovídá zvýšení eh, spotřeby, takže eh, nejsem přesvědčen, že tu nejsou problémy pro mlačné odvětví a proto ta výzva před kterou stojíme, je jasná. V posledních týdnech jsme vedli eh, několik rozprav o této situaci a o budoucnosti mléčného sektoru. A já musím říct ústavu či všem kolegům, jeden z důvodů, proč máme toto slyšení, je, že každý mi říká, jak je situace strašná, ale co potřebujeme slyšet, jakožto eh, poslanci Evropského parlamentu je nějaké náměty k řešení tohoto problému, jak ehm, vybudovat lepší budoucnost pro mléčný sektor a zemědělce, kteří na mléku závisí. Takže pane předsedo, já už nebudu dále zdržovat. Mým, mou funkcí je naslouchat, vstřebávat, poté budeme e, mít, e, přijde na řadu hlasování, bude rozprava v průběhu dubna a května. Je to tedy velká výzva, my si nemůžeme prostě jen umít ruce a hodit to na komisi nebo na, na radu. Protože v konečném důsledku jsme to my, tento parlament, kdo je spolulegislativním orgánem, máme spolu rozhodovací pravomoc a naše pravomoc musí být eh, tudíž reálná a citelná pro ty, jich se to týká, kteří se ocitli v těchto potížích. Takže já eh, skutečně dechtivě očekávám příspěvky od eh, těchto eminentních expertů, kteří pochází z mnoha různých oblastí. Je to dobrá sugestia, že máme hlavně sluchat. No, to je tedy dobrý návrh, že máme naslouchat a tázat se líbí se mi, co, co jste řekl, pane Nicholson. A nyní již dostanou slovo naši experti, ale ještě předtím předseda pracovní skupiny Kopa Kožeka pro mléčné výrobky, pan Menzel Raymond, dostane slovo na úvod, takže máte slovo a prosím přidržte se svého řečnického času. Mr. Chairman, honorable member. Pane předsedo, poslanci a poslankyně Evropského parlamentu, dámy a pánové, dovolte mi poděkovat vám dnes za vaše pozvání a možnost eh, před vás předstoupit a hovořit. Mléko je téma, které mi je velmi blízké a vám eh, zřejmě také. Já eh, žiji na farmě ve Velsu, kde se produkuje mlíko. Snažím se, abych z toho měl obživu jak já, tak i rodina a ostatní, aby eh, můj syn a další šli v mých stopách. A eh, předsedám eh, pracovní skupině pro mléko, která zahrnuje združení a farmáře v oblasti mléka z celé Evropy. Je to asi 750 tisíc zemědělců od těch nejproduktivnějších až po Eh, odlehlejší horské oblasti. Jsou eh, pro toto odvětví v budoucnu tedy eh, různé problémy, výzvy. Budeme se muset zaměřit na krátkodobá, střednědobá i dlouhodobá řešení. A jestli se vyskytnou některé dlouhodobé příležitosti, pokud je o ty krátkodobé, tak vnímáme některé výzvy vyplývající z tržních tlaků. Je to kumulativní účinek celosvětové situace, geopolitických rozhodnutí a do, dočasného e, ústupu Číny z, trhy, z trhu. E, došlo k poklesům cen, a to nejenom v Evropské unii, ale celosvětově. E, navzdory tomu ztráta vývozu do Ruska, která představuje 13 celkového objemu respektive 13,4% z hlediska hodnoty, tak to mělo značné dopady interně, ať už je řeč o přímém či nepřímém účinku na celý zásobovací řetězec, tlak, kterýmu, kterému musí čelit producenti, kteří jsou často tím nejslabším článkem řetězce. Byli jsme svědkem propadu cen napříč celou Evropskou eh, unii, nejvíce tím utrpěli sousedi, bezprostřední sousedi Ruska. Byly již přijaty eh, kroky na pomoc tomuto sektoru prostřednictvím dostupných nástrojů pro takové situace nerovnovách na trzích. Takže eh, zásah a aktivita komise v tomto směru jsou skutečně chválihodné, ale musí se udělat do mnohem více. Stále ještě hrozí, že vnitřní trh strhne cenu až k intervenční podhodnotě, která už je tak nízká 217 eh, centů za eh, tunu mléčného ekvivalentu. A eh, přitom náklady na výrobu se zvýšily. Mírně se zvýšily náklady na krmivo, ale ještě více se zvýšily takzvané fixní náklady, pevné náklady. A nyní musí komise zajistit, aby vnitřní trh fungoval, jak má. Zemědělci musí samozřejmě mít rozumnou návratnost, která pokryje alespoň výrobní náklady, aby mohli nadále rozvíjet eh, svou činnost. A pokud jde o středně a krátkodobý horizont, tak extrémní kolísavost cen je problematická. Dále se musí zlepšit fungování eh, zásobovacího řetězce a musí existovat eh, všechny podmínky pro produkci a postprodukční zpracování napříč Evropskou unii. To eh, představují tedy ty dlouhodobější výzvy, na které musí trh reagovat nebo musí sektor reagovat po té, co vyprší kvóty. Evropská unie musí být schopna využít všech příležitostí vyplývajících z rostoucí celosvětové globální poptávky po mléce, která má růst 2,1% ročně až do roku 2024. Takže využít, k využití této, těchto příležitostí musí zemědělci investovat do infrastruktury, aby byly konkurenceschopnou, konkurenceschopnou a proto jsme jakožto kopa požádali, eh, aby vůči některým státům byly použity eh, eh, možnosti tedy zaplatit tyto postihy, které by byly zaplaceny v průběhu několika let. Je potřeba, abychom byli lépe přizpůsobeni kolísavosti cen a vzhledem k právě k těmto výkyvům, tak ty vyplývají z celosvětových tržních faktorů realita je taková, že omezení produkce již v dnešní době globalizovaných trhů nestačí. Evropská unie je čistým vývozcem, nebo byla čistým vývozcem pořadu několika desítek let a je e, tudíž esenciální, aby zůstala významným hráčem. Dnes existují některá opatření, která mají ochránit mléčné výrobce Evropské unie před eh, dopady eh, cenové volatility, ale zatím ještě na to nejsou, eh, nejsou zemědělci připraveni. Je potřeba možná přijmout i další opatření, ať už jakákoliv, bezpečnostní síť spočívající ve veřejné intervenci a skladování tím, že zvýšíme intervenční e, ceny a příslušné Prahy. Bezpečnostní síť dneš, dneška už neodpovídá současným potřebám zemědělců v době krize či potíží, zvláště s ohledem na produkční náklady. Možná budou potřeba i některé zacílenější kroky, třeba regionálního charakteru. Možná, že Prahy by mohly být lépe přizpůsobeny pro jednotlivé regiony a také jde o to zjistit, eh, jak, v jakou dobu ehm, exportní eh, proplácení na by mohly být financovány z krizové rezervy, což by znamenalo eh, krácení přímých pladeb producentům. Ale vzhledem k tomu, že k těm se lze uchýlit pouze v krizových situacích a vzhledem ke kolísavosti eh, trhu potřebuje Evropská unie mít dynamický nástroj na podporu vývozu, který bude připraven kdykoliv bude potřeba. Takže alternativy vývozních náhrad v podobě eh, vývozního pojištění, to jsou věci, které musí, eh, na kterými se musíme zamyslet, abychom byli schopni získat i nové trhy v, části, eh, v některých částech světa. Evropská unie rovněž musí se zabývat dalšími ehm, nástroje, jako jsou například smlouvy za fixní cenu, které v současné době jsou méně k dispozici, ale měly by eh, nahradit některé z těch stávajících, ale samozřejmě nesmí být používány místo té bezpečnostní sítě. Ty bezpečnostní sítě pomáhají předejít kolapsu tržnímu, tomu, aby farmáři zbankrotovali, musí existovat i e, možnost cíleně řešit riziko. E, družstva již pomáhají snižovat e, dopady cenové volatility a mohly by být zapojeni do těchto diskuzí. V jiných částech světa jsou v této, na této cestě již dál, třeba na Novém Zélandu, kde, eh, nebo ve Spojených státech, kde existují pojišťovací eh, nástroje. A kromě eh, té kolísavosti, kterou způsobují externí faktory, tak Evropská unie potřebuje se také zabývat fungováním celého zásobovacího řetězce. Výrobci mléka jsou vlastně tím nejslabším článkem, protože musí čelit obrovskému tlaku, hlavně v době krize. Takže Kopakačika um, je proto, abychom implementovali celý tento balíček a to v celé Evropské unii. Uh, implementace tohoto balíčku je teprve v začátku. Um, ale přesto eh, máme důkazy o tom, že tento balíček již teď přizpůsobil, eh, přispěl k tomu, že máme konkrétnější eh, kontrakty, které mohou posílit celou tu strukturu lidí, kteří se pohybují na tomto trhu a tím zvyšují jejich sílu. Myslím si, že to je věc, ve které musíme pokračovat a pokud to bude nutné, bude potřeba i tyto praktiky zlepšit. Kromě toho musíme mít e, e, pochopitelně dobře fungující celý ten řetězec, který také souvisí s implementací tohoto balíčku Eh, pro farmáře je noční můrou to, že by prodávali eh, mléko pod cenou a komise skutečně musí udělat všechno pro to, aby potrestala veškeré typy chování, které jdou proti eh, konkurenceschopnosti v tomto řetězci. Je potřeba, aby jak malo obchodníci, tak velkou obchodníci byli daleko zodpovědnější výzavy s výrobci. Kromě toho je potřeba mít k dispozici také transparentní informace, které budou dostupné na celém tom, v celém tom řetězci a to je pod, možné, toho je možné dosáhnout také prostřednictvím toho, čemu říkáme observatoř. E, kromě toho Evropská unie potřebuje mít také velice dobře definované strategie, které se týkají například denní spotřeby mléka. Ehm, lékárenství v Evropské unii také potřebuje mít eh, dostatečnou eh, propagandu, která se také projeví i snížením administrativní zátěže. Eh, pokud budou všechny tyto podmínky splněny, tak potom můžeme skutečně zajistit, že tato výroba mléka a mlékárenských výrobků bude naprosto zásadní, i když i v budoucnosti bude představovat obrovský problém, který budeme potřebovat řešit. Eh, to je všechno, co jsem chtěl říct. Těším se na vaše dotazy a připomínky. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Teď bych vás rád upozornil na to, že všichni řečníci mají skutečně pouze 10 minut a já upozorním eh, každého řečníka po devíti minutách, že už má poslední minutu. Dovolte, abych teď předal slovo paní Isabel Vialalba Seivan, eh, která je eh, výrobcem mléka v Galicii, kromě toho je také členkou Evropského civilního dialogu. <clears throat> Máte slovo. Bueno, eh, primer lugar agradecerle Děkuji mnohokrát. Především bych chtěla poděkovat komisi eh, a výboru Agri za to, že mi umožnili, abych se hovořila jménem producentů mléka. A děkuji také za to, že mohu hovořit o nástrojích, které máme v tomto ohledu k dispozici. Předtím, než budu analyzovat mléční balíček, měli bychom si položit eh, otázku, jaké jsou cíle tohoto balíčku. Tato analýza je nutná, abychom zmapovali situaci, zda se nám to podařilo, nebo zda dané nástroje nejsou eh, vhodné. V jakém kontextu se toto odehrává? Po krizi, která se odehrála roku 2009, jsme si přáli vybavit se nástroji, které by, na, které by nám umožnily vyhnout se této krizi, vyhnout se tomu, abychom měli příliš nízké ceny a abychom eh, mohli posílit ten nejslabší článek eh, tom potravinovém řetězci, protože producenti zažívali velmi obtížné okamžiky z důvodu nízkých cen. Zároveň jsme byli svědky dominantní pozice mm, obchodních řetězců. Víte, že tyto řetězce vnucovaly eh, výrobcům ceny a tyto ceny se pak eh, přenášely přímo na eh, producenty mléka bylo nutné zlepšit odměňování producentů mléka a také vykompenzovat produkční náklady a zajistit větší stabilitu. A zajistit trvale udržitelnou budoucnost pro toto odvětví. Šlo o to, abychom reagovali na tyto velké výzvy. To jsou eh, vlastní cíle tohoto balíčku. Jak vypadá situace tři roky poté? Nejdříve se podíváme na obchodní řetězce. Tady nenastala vůbec žádná změna. Tyto řetězce vlastně zůstaly tak trochu na okraji pozornosti tohoto balíčku. A uzavírání smluv se vlastně týkalo pouze producentů. A dominantní postavení těchto řetězců se nezměnilo v porovnání s rokem 2009. Co se týče nerovnováhy v rámci celého tohoto řetězce, i tato nevyváženost stále trvá, protože není nutné zde používat takovou cenu, která by eh, zajistila výrobní náklady, nejsou tady ani nějaká penalizační opatření, která by byla efektivní eh, z hlediska takzvaného ztrátového eh, prodeje. Dále musíme konstatovat, že tento balíček se zabýval také otázkou privatizace mléčného odvětví. Ale mnoho evropských producentů bylo eh, vyloučeno eh, z tohoto přístupu. Jsou tady také stanoveny určité sankce pro některá družstva, eh, která nebyla mm, převzata do združení těchto producentů mléka. A tak vidíme, že v mnoha zemích družstva jsou e, dosti významným prvkem a proto skutečnost, že nejsou zahrnuty a neúčastní se, tak e, to znamená, že vlastně vylučujeme tisíce těchto producentů syrového mléka. V červnu komise roku 2014 předložila vyhodnocení současné situace pouze Německo, Česká republika a Francie uzavřeli vyjednávání v rámci Združení producentů. A nyní bych se zmínila o Španělsku. Máme sedm organizací producentů, šest, které chovají také skot. Máme tedy orgán, který združuje tyto producenty, ale tento orgán nikdy neměl skutečnou váhu při vyjednávání a ani e, jeho vliv nebyl citelný na úrovni stanovování cen. Méně než třetina produkce je pokryta e, tímto združením. Co můžeme z toho vyvodit? Nedošlo k posílení vyjednávací e, síly producenty. Stále jsou zde velké rozdíly mezi Lactalis, Lactacampina, tedy velkými řetězci a rozhodnutí jsou přijímána daleko od samotných farmářů. A někdy se aplikují politiky, které jsou mnohem širší a přesahují zájmy skupin producentů. Někdy se aplikují určité indexy za souhlasu všech zúčastněných stran a v důsledku toho, nebo poté, eh, zpracovatelské podniky je neaplikovaly tyto indexy. Proč? Je to proto, že tyto zpracovatelské podniky mají stále převažující pozici. Musíme konstatovat v tomto ohledu, že závaznost či nezávaznost nehraje velkou roli, protože je to průmysl a podniky, které předurčují cenu. Eh, producenti jsou vystaveni situaci, kdy výrobní náklady co vyšší než ceny, které se aplikují. A e, velké řetězce vyvíjejí obrovský e, záludný tlak na tyto producenty. Takže osud těchto farmářů se nezlepšuje. Není tady povinné uzavírání smluv pro podniky ve vztahu e, k distribučním řetězcům. Ostatně to byl argument, který byl používan právě podniky, proto aby nám vnutili cenu, Eh, která velice často vede eh, k bankrotování, k úpadku těchto zemědělských podniků. Podle zkušenosti, které jsme dosáhli v tomto ohledu, eh, jsou tady některé otázky, které musíme vyřešit z hlediska smluv. Ten mechanismus je velmi eh, rozkolísaný. Někdy jsou to měsíční smlouvy, eh, někdy se tam jedná o eh, jakostní normy, které jsou nižší, než co bylo rozhodnuto veřejnými orgány. Neexistuje u nás arbitrážní systém, takže se jedná o nástroj, který jde naprosto ku prospěchu podniků a řetězců a situace producentů mléka je katastrofální. E, ty ceny nedosahují ani 30 centů. Prakticky 89% přibližně je v této situaci, kde máme ceny, které nedosahují ani 30 centů, takže e, to je cena, která nám e, opravdu nepomáhá v, této produkci. Máme také problém s přebytky, máme problémy s nabídkou, která je příliš vysoká a mléční balíček nenabízí účinné nástroje. V současnosti dochází k navýšení mléčné produkce v Evropě, ale také mezinárodně, na Novém Zélandě, v USA. A tato nabídka není dostatečně absorbována, protože poptávka na straně spotřebitelů je nedostačná. A to má dopad na výrobní náklady, Takže jediné řešení velice často je úpadek zemědělských farem. Navíc odhady budoucích cen se velmi rozchází. Nevíme přesně, kolik farem eh, bude tím postiženo, někdy se hovoří o pěti, někdy o deseti procentech. Máme regiony, kde je velká koncentrace krav, zatímco v jiných regionech v podstatě tento chov mléčních Eh, nebo krav na mléko vymizí. Navíc se neskoumá také dopad na mm, ty okrajové zóny z hlediska zaměstnanosti, z hlediska ekonomicko-sociálních eh, dopadů eh, na venkově. Také se nedostatečně analyzuje dopad vymizení těchto hospodářství v některých regionech. Nemáme k dispozici jednotný mechanismus, který by také řešil likvidaci eh, těchto farem. Intervenční mechanismus je velmi vzácně používán. Eh, tento intervenční mechanismus se prezentuje jako účinný, ale my máme k dispozici výsledky. A víme, že se jedná v podstatě o proces koncentrace v různých regionech, což eh, generuje ekologické problémy, výskyt nitrátů a tak dále. Řešením by byla veřejná politika, která by kontrolovala produkci, která by eh, řešila otázky trhu. Je důležité zohlednit také výrobní náklady. Více než 90 evropské produkce je směrováno na Evropskou unii jako takovou. Proč ale ubývá eh, spotřeba? Je to z důvodu antimikrobiální rezistence, eh, je to souvislost také s laktózou a dále s eh, krmivy. Toto vše ovlivňuje zdravotní stav spotřebitelů a z tohoto důvodu dochází k poklesu spotřeby. Měli bychom podporovat spotřebu v rámci Evropské unie a přijmout odpovídající politiku. To by zvýšilo přidanou hodnotu a byli bychom méně vystaveni vnitrostátním trhům, kde ty ceny jsou příliš nízké a příliš rozkolísané. Děkuji mnohokrát. Děkuji i za to, že jste eh, dodržela řečnickou lhutu. Eh, nyní dostane slovo pan Duncan Morgan ze I'm a third generation dairy farmer from Cumbria. Jmenuji se Duncan Mon, jsem eh, třetí generace farmářů z Kamru v Cumbrii. Eh, <clears throat> máme farmu už od roku 45, rozloha této farmy je 106 hektarů, z toho 20 je eh, orná půda, zbytek je zatráveno. V roce 2007 eh, jsme se rozhodli zbavit se všech dojnic, eh, potom ale eh, já jsem se rozhodl se vrátit k dojnicím, protože mě to zajímá jak z hlediska chovu, tak z hlediska krmivářského. Později jsem se rozhodl tedy koupit 240 jalovic. Bohužel některé z těchto jalovic trpěly mykoplazmou bovis a tím nakazili celé mé stádo na konci roku 2014 jsem zkrátka musel nechat vybít všechny krávy a všechna telata. Přesto jsem se eh, rozhodl, že se vrátím eh, k donicím eh, navzory tomu, že ten dopad na moji farmu a na moji rodinu byl obrovský. <clears throat> Podařilo se mi podepsat velice dobrou smlouvu Eh, prostřednictvím First Milk, což je družstvo farmářské ve Velké Británii. Jde o smlouvu, která mi zajišťuje, že mohu dodávat mléko Nestlé a to mi <clears throat> umožňuje, a to umožňuje tomu, kdo ode mě toto mléko kupuje, <clears throat> dává mu jistotu, že se jedná skutečně o produkt, který je velice dobrý. Já dostávám za každou 0,1% <clears throat> proteinu, který je obsažen v mléku, eh, o 47 pencí více za litr. To znamená, že eh, mohu kontrolovat eh, také svůj pří, příjem, který z toho mám, tak jak to vyplývá z traktu. Tento kontrakt s Nestlem byl pro mě naprosto zásadní. Ehm, v současné době používáme jiný typ krav, který <clears throat> produkuje lepší eh, máselný tuk a také více proteinů. Kromě toho se jedná o stádo, které je mimořádně zdravé. Um, naše zkušenost s mykoplazma bovis byla taková, že v budoucnosti se vždy soustředíme právě na zdraví. Býval by bylo velice těžké získat kredit, kdybychom neměli k dispozici tu smlouvu s odběratelem mléka, který má zájem také na tom, jestli je mléko vždy u nás dosledovatelné a jaká je také kvalita farmy. Ve Velké Británii eh, máme určitý dobrovolný kodex, který vlastně eh, obsahuje eh, veškeré podmínky, tak jak je známe z těch psaných smluv. Eh, to fungo, fungovalo to poměrně dobře v loňském roce, ale v současné době už to nefunguje. Podmínky, které jsou ve smlouvě, eh, nejsou relevantní, pokud takovýto kontrakt fakticky neexistuje. Ten kontrakt, který já mám naopak z Nestle, je velice dobrým modelem a myslím si, že nám zajišťuje návrat hodnoty, které investujeme do celého toho řetězce. Eh, farmáři musí a budou investovat do, svého, eh, do svých farem, ať už jsou malé nebo velké, pokud budou mít důvěru eh, v to, že se jim to všechno vrátí. A investice by neměly jít pouze do toho, jestli budeme mít větší farmu, ale měly by se soustředovat také na lepší technologie, také na zlepšení pohody zvířat a na zlepšení jejich života. Intervenční ceny si myslím, že nepodporují investice, protože pouze povzbuzují investice e, ve směru k větší výrobě mléka. <clears throat> Myslím si, že ani spotřebitelé e, z tohoto důvodu nejsou ochotni investovat do e, těch dodavatelských bází. Takoví výrobci, jako je Nestlé, jsou v současné době daleko zodpovědnější za to, co dostávají v rámci dodavatelského řetězce. Myslím si, že obchodníci, výrobci a také spotřebitelé Eh, by měli udělat všechno proto, aby farmáři dostali zpátky to, co do této výroby vkládají. Eh, jde také o to, aby koneční uživatelé byli více angažováni v celém tom výrobním procesu. Jak výrobci, tak obchodníci potřebují zajištěnou bezpečnost dodávek, eh, musí být schopni dohledat celý ten produkt v průběhu celého toho výrobního a distribučního řetězce. Kromě toho je třeba, abychom se také soustředovali i na takové věci, jak snižovat například eh, emisem, eh, které souvisejí s produkcí mléka. V současné době eh, obchodníci ve Velké Británii podceňují mléko. V současné době 89 pencí stojí 4 pinty, což je asi 1,6 euro za 2,2 litru mléka. Mléko je levnější eh, než eh, balená voda a to je skutečně ostuda, vezmeme-li v úvahu, kolik práce eh, musí farmář do výroby mléka věnovat. Kromě toho je milk skutečně skvělým zdrojem vitamínu, minerálu, vápníku, draslíku, fosforu, jodu, vitamínu B2, B1, B12. Kromě toho přispívá 19% k veškerému příjmu Eh, kalcia eh, mezi dospělými Brity. Eh, jestliže vypijete sklenici mléka, tak získáte tyto minerály, tyto vitamíny, které byste jinak museli které byste jinak získali tím, že byste museli sníst 63 kapustiček nebo 11 porcí šperátu a tak dále. To, že farmáři dostávají takto nízkou cenu, je skutečně ostuda. Myslím si, že z toho bychom si měli poučit. Ehm, spotřebitelé v Evropské unii jsou zvyklí na to kupovat si produkty, které mají určitou značku. Ehm, a my si myslíme, že nadnárodní společnosti by, se, by měly více investovat právě do této oblasti, to znamená eh, do vytváření nových produktů, které by byly značkové, například jako je mléko, které má pouze 1% tuku, nebo mléko, které pochází z krav, které se pasou na pastvinách, nebo mléko, které má vysoký obsah omega-3 a podobně. Myslím si, že nadnárodní společnosti mají obrovské zkušenosti právě s tím, čemu říkáme brandování produktu nebo značková politika eh, vytváření nových značek produktů. Ich finde es unmöglich, wenn, wenn... Já myslím, že je nemožné, aby tady se dělala reklama pro Nestlé a Coca-Colu. My jsme tady v parlamentu, nejsme tady na nějakém prokagečním zasedání, nejde tady o Nestle a myslím, že je to zcela nepřiměřené. Tak to si počínat. Bardzo děkujeme za uwagę. Děkujeme za tuto úvahu. Prosím, pokračujte. Asi bych měl výboru říci, že tento řečník říká, co dělá, aby se udržel nad vodou. A to je to poselství, kterému bychom měli naslouchat. Názvy a jména jsou irrelevantní. On je uvedl, aby to bylo autentické. Čili on to dělá, aby se udržel a uh, zkrátka jinak to nejde. Tak, vysloucháme dále, děkuji. Budeme poslouchat dál, takže prosím pokračujte. Takže to znamená, že prodejci a propagátoři budou mít lepší podnět investovat do bezpečnosti dodávek. Kromě toho je to řada dalších přínosů eh, při zlepšování celého řetězce prostřednictvím toho mohou zemědělci dostat férovou cenu a je pak možno investovat do farmy, což je ve prospěch celé společnosti. Například budeme pracovat s eh, naším eh, lokálním kupujícím na tom, abychom snížili emise skleníkových plynů eh, tam a budou z toho i nějaké bonusové platby. A Nemyslím si, že eh, kolaborativní práce je um, o správnou odpovědí pro Spojené království. Máme eh, tedy eh, družstva, ale i když jsme části družstva, tak trpíme stále těmi cenovými výkyvy, konkurencí a dal, mnoha dalšími problémy. Ale zemědělci mají velkou důvěru v Milk Marketing Board, protože eh, velcí vlastníci eh, samozřejmě existují, bylo by velmi těžké, aby zno, začali znovu věřit eh, družstevnímu systému, takže proto jsou potřeba jiná efektivnější řešení. Teď se ve Spojeném království hodně mluví o tom, jestli by také fungoval trh na základě futures, a, ale Eh, já si myslím, že by to znamenalo více volatility, nikoliv méně a nedává to zemědělcům eh, větší podíl na celkové hodnotě. Existuje také eh, možnost smlouvy A plus, kvot A plus B. To zaručuje vyšší cenu za některé, některé složky mléka, čerstvého mléka a každopádně já věřím v to, že musíme zvládat hygienu, krmivo a další eh, podmínky. Ale nevěřím s vám ve svoji schopnost prodávat ty produkty, na to jsou eh, experti a můj kupující mléka je dobrým příkladem toho. A myslím si, že um, zásahy, které uh, zkreslují trh, jsou nežádoucí a měli bychom se jim vyhnout. Přeji si budoucnost, které bude, budou více uh, spotřebitelé brát odpovědnost eh, za eh, dopad na životní prostředí a samotnou produkci a jiní, kteří budou mít schopnosti s brandingem, budou schopni eh, to od nich kupovat a dávat hodnotu těmto zemědělcům. Bardzo dziękuję. Jesteśmy przekonani, że intencją Pana było pokazanie. Děkuji, děkuji vám za tento příspěvek. Já tomu rozumím tak, že jste pouze chtěl e, zdůraznit ty pozitivní stránky, e, že jste tady nepropagoval někoho konkrétně. Pilar Ulao e, bude další, kdo se ujme slova, je také z Galicie ve Španělsku, máte také 10 minut.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 Myślę, że jeśli się Państwo nie obracili, to byśmy poprosili o pierwsze. Pokud proti tomu nic nemáte, tak možná bychom mohli dát teď slovo koordinátorům a mezi tím se nám snad podaří nějakým způsobem vyřešit ten technický problém. Pan Des požádal o slovo jako první, ale bohužel momentálně není v místnosti ale máme tady pana předsedu de Castro, takže možná, že vy byste teď mohl se ujmout slova. Vy jako bývalý předseda určitě chápete moji situaci. Děkuji, pane předsedo. Já jsem eh, chtěl eh, hovořit eh, po té, až promluví ti řečníci v druhém bloku dnes odpoledne, ale Vzhledem k tomu, že jsem byl vyzván, abych se ujal slova, jednu minutu. Dobrá. Tak se pokusím ušetřit čas. Chtěl jsem říct si toto. Poté, co jsem si vyslechl tady ty první eh, příspěvky, tak se mi zdá, že jedna věc naprosto jasná, sice, že procházíme velice obtížným obdobím eh, a že hlavní dopad to má na malé a středně velké podniky, které eh, mají největší problémy z dlouhodobého hlediska právě s těmi nízkými cenami. Myslíme si, že zvýšení produkce eh, a myslím si, že odborníci, kteří o tom budou hovořit později, ukazu, že toto všechno ukazuje, že v roce 2014 došlo eh, k, eh, k navýšení o 5%, co se týče dodávek, ale současně s tím došlo k poklesu eh, spotřeby a nejen z důvodu ekonomické krize. Kromě toho se to všechno odehrávalo v kontextu ruské krize, čili to jsou ty tři základní důvody, Eh, které mají skutečně dramatický dopad na náš trh a cena eh, mléka nadále klesá. Je eh, jasné, že toto představuje pro producenty obrovský problém. Já se domnívám, že to, co dělá Jack Nicholson v té zprávě, je zpravodajem, kde se snaží podívat se na všechny ty diskuse, které jsme měli, kdy se dívá na to, jakým způsobem by mohl Evropský parlament některé věci uvést do praxe, aniž by e, zavedl znovu jaksi zadními vrátky e, nové mléčné e, kvóty, které pl- přestanou platit od 1. dubna letošního roku. Myslím si, že e, Michel Danten e, Eh, se věnuje reformě společné zemědělské politiky a také on předložil určitý návrh, návrh, který ale se netěšil podpoře většiny v radě. Nicméně parlament eh, podpořil tento návrh. Je to návrh, který by měl být znovu zvážen, měl by být možná upraven Eh, v každém případě se nám podařilo eh, nazvat věci pravými jmény a myslím si, že se jedná o věc, která by mohla eh, být odpovědí, která by mohla zlepšit ty mechanismy, které používáme. Jejich cílem je pomoci producentům mléka vyrovnat se s těmi obrovskými fluktuacemi ceny mléka. Volatilita se zvyšuje, v žádném případě ne, se nesnižuje a to odráží tu hloubku této mléčné krize. Myslím si, že pochopitelně bude záležet na odbornicích, e, e, bude záležet na tom, jestli nám budou schopni předložit určité konkrétní e, návrhy. Teď si myslím, že už to funguje, ale byl bych velice rád, kdybych ještě dostal možnost se vyjádřit později. Vidím, že teď už se hlásí o slovo Eh, další řečník. Máte eh, velké, měl jste veliké štěstí, protože už jste měl tři minuty eh, pro místo dvou a navíc ještě dostanete další čas později. To je to, čemu já říkám mít kliku. Teď tedy dovolte, abych dal slovo další naší odbornici. Dobré odpoledne. Vás zdravím jakožto zástupkyně Evropského regionu, který má velkou váhu v mléčné produkci. Produkujeme hodně mléka. Vám mohu tedy eh, komunikovat svůj eh, vhled ohledně toho, jak byl mléčný balíček zaváděn v Galicii v průběhu času. A připojím i některé náměty ke zlepšení, které mohou být relevantní pro regiony, jako je ten náš. Vidíte tam eh, ten modrý kroužek, to je Galicie ve Španělsku na severoberského poloostrava. Je to jeden z regionů, který produkuje nejvíce mléka, je tam vysoká eh, koncentrace mléčné produkce. Je to, jak říkám, jeden z regionů, který um, na plochu produkuje nejvíce mléka v Evropě. Když to srovnáme s většinou, se zbytkem Španělska, tak pak můžeme jednoznačně říci, že jsme hlavním mléčným regionem Španělska 56% eh, producentů 2500 hospodářství, které představují 38% španělské produkce, pokud v, v objemu, ty jsou to více než 2 miliony tun mléčný balíček v Galicii. Znamená, že je tu možnost smluvních vztahů. To členské stát, státy vnímaly jako nutnost, aby se zvýšila vyjednávací síla producentů s kupujícími a tak, aby došlo k rovnoměrnějšímu rozdělení um, přidané hodnoty na celý řetězec a rovněž, aby eh, byla vnesena do celého procesu větší transparentnost. To je přece to, co si chce, přejeme. Splnil mm, mléčný balíček svůj cíl. Tento balíček byl dobrou věcí, ale pořád se dají ještě některé jiné věci zlepšit, například Španělsko rozhodlo, že by, rozhodlo, že by ty smlouvy, smluvní vztahy měly být závazné ve Španělsku, eh, že, má, že mají ty smlouvy mm, dobu platnosti jednoho roku, vztahují se pouze zatím na syrové mléko um, ve Španělsku je několik eh, těch eh, sektorů, včetně sektoru ehm, prodejních řetězců, což je jiné než v jiných sektorech, kde existují také družstva. Ve Španělsku tam je jasné rozdělení těch sektorů a v Galicii není situace tak homo- homogenní. Mělo to dopad na um, zavádění těchto smluvních vztahů a odvětví vnímá ten roční limit, eh, tu roční platnost jako dobrou věc, i když je to spojeno s celou řadou um, problemat, problematických aspektů. Například, že to vlastně eh, oslabuje trochu producenta, tak jako tomu bylo v minulosti, pokud jde o smluvní podmínky. Takže to roční období smluvních vztahů by si, se domnívám, mělo být rozšířeno z produkce na celý řetězec, včetně zpracování, až eh, se dostane na mléko na regály supermarketu. Pokud jde o vyjednávací pravomoc, tak musí to být schopnost eh, v nějakým způsobem eh, mít určitou váhu při jednání se průmyslovými zpracovateli, i když představují ty asi 35% produkce v regionu, tak nebyly schopny zatím naplnit závazky, které se vytyčily s těmi kupujícími. A producent má sice tu ten, tu roční smlouvu, ale jejich dlouhodobá stabilita je podkopávána. Takže situace je pak taková, že máme fixní ceny za ty smlouvy, protože producenti nechtějí vstupovat do dlouhodobých eh, smluv, které eh, využívají indexy jako reference. Takže splnil balíček eh, své cíle, máme inlak a um, ten není bohužel zastoupen v distribuci. Do celého odvětví by měla být vnesena větší transparentnost, aby byl tento sektor silnější, aby byl schopen se vypořádat s budoucími výzvami. A transparentnost tu považujeme za důležitou. Evropská um, Evropské pozorovací středisko pro mléko by mělo být eh, zapojeno do celého procesu. To jsou, protože může poskytovat některé naprosto zásadní informace, jenže my potřebujeme informace nejenom z národní úrovně, ale i z regionální. Proto bychom měli od observatoře mít eh, nějaké informace i regionálního charakteru o eh, cenách, objemech z různých regionů. Chtěli bychom eh, také vidět nějaká data ke standardizovanému mléku. A pokud jde o spolupráci mezi producenty a průmyslem, tak ta, má, ta je nezbytná, má své podmínky, ovšem v Galicii se mléko produkuje neorganizovaným způsobem. Pouze 20% mléka eh, je produkováno družstvy. Takže sice je důležité, aby spolu spolupracovali producenti na úrovni družstev, ale zatím je to komplikované, vzhledem k tomu, že těch, eh, ty organizace jsou roztřištěné musíme takovou spolupráci eh, dále eh, rozvést. Měli bychom jednat tam, kde čelí producenti největším potížím. A měli bychom například zrušit tu možnost odstoupení od té roční smlouvy, aby to průmysl nezneužíval na úkor producenta a možná by stálo za to říci, že tedy producenti by možná neměli je vyjednávat přímo, ale prostřednictvím producentských organizací, které mají větší sílu. Mlační balíček byl pro Galici velice užitečný i pro další znevýhodněné oblasti, ale vždycky, vždycky se dají věci zlepšit v budoucnosti nebudou žádné kvóty, takže o to důležitější jsou ta, ta zlepšení. Někteří řečníci to také říkali, říkali, že potřebujeme ještě jiné mechanismy podpory, třeba přímé platby nebo financování na rozvoj venkova. Perdón, que tengo que ir al anterior. eh, propuestas para mejorar este ah, paquete. paquete. Když máme návrhy na zlepšení mléčného balíčku v takových eh, regionech, jako je Galicie. Ta eh, observatoř pro mléko by měla eh, tedy informovat i o standardizovaném mléku, pak eh, jsou tu ty smlouvy, které by neměly být jenom roční, ale měly, měly by být minimální platnost jednoho roku. Měla by tu e, být možnost vyjednávat přes producenské organizace, nikoli jenom přímo s, se zpracovateli. Měli bychom zvýšit intervenční ceny mle, mléčných výrobků a zlepšit účast producentů v producentských organizacích, protože ti by mohli hrát eh, roli eh, stěžejních subjektů, tak aby to mléko nešlo rovnou firmám, ale aby se věci lépe zorganizovaly. A měli bychom rovněž zavést opatření na snižování produkčních nákladů zlepšit ehm, označování a zabránit eh, průmyslu zacházet s mlékem jako s pouhým produktem. Eh, państwa, do... Děkuji. Děkuji. Teď tedy je otázka na koordinátory. Kdo z koordinátorů by se rád zúčastnil této diskuse a kdo potom naopak by se chtěl vyjádřit až k tomu druhému bloku přednášek? Pan Des. Máte dvě minuty, pane Des, eh, koordinátoři dvě minuty, ostatní jednu minutu. Pan Des tedy bude hovořit později, takže pan Santa. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Nejprve eh, bych chtěla říci, že v našem sektoru, to znamená v lékárenství, eh, jde skutečně o hodně Hovoříme e, o potravně, hovoříme o pracovních příležitostech a hovoříme také o ochraně životního prostředí. A zdá se mi, že je naprosto zřejmé, e, že v těch opatřeních, e, která patří do toho balíčku, tyto věci nejsou vždy řečeny. Máme příklady z jiných zemí, například Eh, ze Švýcarska, které se vzdalo určitého mechanismu, což mělo pochopitelně dopad. Víme, jaký dopad mají takovéto politiky, čili my musíme se nad těmito věcmi opravdu zamyslet. Musíme teď si položit otázku, jakým způsobem chceme jít dál. Já osobně si myslím, velice upřímně hovořím, že není uh, Eh, přijatelné. Měli jsme tady eh, zástupce kopy. Hovoříme se o velkých příležitostech, které máme na mezinárodních trzích. A vlastně všichni tady hovořili um, pro liberalizaci. Já ale nerozumím tomuto postoji, já tomu skutečně nerozumím. Jestliže tady existuje tolik příležitostí, tak přece nepotřebujeme žádné státě intervence, nepotřebujeme žádnou podporu vývozu. Místo toho bychom se měli podívat na výrobu, na domácí trh, na mezinárodní trh. Je potřeba se postarat o to, abychom měli kontrolní mechanismy, tak, abychom zajistili pro své producenty ty nejlepší mechanismy. Oni potřebují také získávat cenu za, své, za svou produkci, která jim umožní přežít. Myslím si, že budeme muset o všech těchto věcech se eh, zamyslet velice pečlivě, ale eh, já nevím, eh, vzdát se všech těch kontrolních mechanismů, to je přece věc, na kterou se musíme znovu, na kterou se musíme znovu zamyslet. Je potřeba se postarat o to, aby náš sektor byl živý sektor, dynamický sektor, tak, aby farmáři skutečně byli schopni žít z této činnosti. Eh, nesmíme dopustit, eh, eh, aby se celý tento sektor zničil. Děkuji vám, děkuji vám a doufám, že tato zajímavá debata bude pokračovat. Děkuji. Děkuji. Teď pan Heusling a pak pan Agnew. Já jsem překvapen, jak se málo hovoří o tom, že máme problém s množstvím mléka na trhu. A o to jde, abychom toto vyřešili jsem také poctivý v tom smyslu, že musím říct, že ten mléční balíček už eh, částečně je odsouzen k určitému neúspěchu, protože vlastně bude generovat určitou nevyváženost a neposílí producenty. Ty producenti opravdu nemají žádnou možnost nějakým závazným způsobem ovlivnit trh. A zástupce mm, Kopa Kogeka nám říkal, že světový trh je tou nadějí pro producenty. A my jsme samozřejmě takto působili, a vy jste tak působili z hlediska liberalizace, z hlediska systému kvót, který byl už vlastně pozměněn v minulých letech. Ale teď vidíme, že to nefunguje a že opět daňoví poplatníci musí eh, toto řešit. A to je trošku tvrdá realita. Jde tady také o podporu exportu, ale pokud vidíme, že to nefunguje, tak byste měli uznat, že vaše liberalizační politika, včetně politiky komise, ztroskotala v minulých letech, takže byste měli být potřívější v tomto smyslu. Jde tady o to, abychom opět ten trh dostali do vyváženého stavu. Eh, je opravdu nerozumné, aby daňoví eh, poplatníci opět podporovali exportní dotace. To je politika minulých let, takže Eh, myslím, že to není správná odpověď na eh, tu mléčnou krizi, kterou máme v současnosti. Samozřejmě, že by nebylo dobré znovu vykouzlit ten systém kvót, ale měli bychom se zamyslet nad určitými hranicemi eh, produkce mléka v Evropské unii. Měli bychom se soustředit na vnitřní trh a ne na Putina a na čínské problémy. Eh, my bychom měli přijmout opatření, která skutečně se týkají budoucnosti. A proto bych ty další řečníky chtěl poprosit, aby se podívali na jednotný trh a nepočítali s tím, že nás se prostě z toho vytrhnou činičtí producenti a nebo se to vyřeší přes Putina. Takže tady je nebezpečí, že i v budoucnosti opět toto stroskotá. Eh, další. Děkuji, pane předsedo. Mám eh, dvě otázky. Jedna je pro pana Reynolda. Mohl byste nám dát příklad toho, jak si myslíte, že ten eh, pojišťovací systém by mohl fungovat, eh, zatímco budete od té odpovědi přemýšlet. Já bych se chtěl omluvit eh, Duncanovi Momovi za to, že jste byl tak prostě přerušen. Vy jste nám zkrátka popisovali nám to, co děláte na své farmě a co děláte proto, abyste udržel ten svůj trh. Říkal jste zde jenom pravdu a myslím si, že lidé, kteří se chovají takto, by se ani neměli chodit. Eh, před dvěma, třema lety eh, eh, jste měli tu katastrofu, která vyplývala z nemoci, která, kterou trpěly vaše krávy. Vy jste byl v podstatě takovým pokusným králíkem. Mohl byste nám říct něco o tom, když jste začal znovu tedy s těmi donicemi, tak jakým způsobem jste přistupovali, jestli to bylo úplně novým způsobem? Přechodíme teraz do vypovědi. Teď přejdeme k odpovědím. Eh, pardon, nejprve budeme mít otázky od poslanců, pan Hans Garcia. Muchas gracias. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já jsem odpovědná za politickou skupinu EPP, tedy ve smyslu této zprávy, kterou připravuje pan Nicholson. Já bych se chtěla obrátit na paní Ulua. Ona hovořila o situaci producentů a o organizacích, které združují producenty. Proč pouze 30 producentů mléka je e, združeno v tomto systému, který by jim dal větší sílu z hlediska Eh, těch obchodních řetězců. Je to setrvačnost, je to problém informování, je to nedostatek profesionalismu ze strany producentských organizací. Proč tomu tak je podle vašeho názoru? A pak eh, myslím si, že bychom tuto diskusi měli vést eh, klidně a měli bychom respektovat ostatní. My víme, že ty kvóty tento rok skončí a já bych se chtěla obrátit na producenty, kteří jsou zde a chci se vás zeptat, chcete zachránit tento mléční sektor, eh, chcete podpořit eh, politiku v tomto smyslu na vnitrostátní úrovni? Já myslím, že my všichni si klademe tuto otázku. No, není tomu tak, pane Nikolsone? Muito obrigado. durante este mês participei no Parlamento Europeu. Děkuji, pane předsedo. Tady byly dvě pracovní skupiny v Evropském eh, parlamentu, jsou tady zástupci těchto pracovních skupin a v těchto skupinách se hovořilo stále o krizi a říkalo se, že ten eh, slabý článek právě je spochybňován a to jsou právě producenti syrového mléka. A proto bych v této souvislosti chtěl říci, že nemůžeme existenci těchto problémů popírat a nemůžeme všechno malovat na růžovo a líčit to jako e, úžasnou e, věc. Jednotliví řečníci už tady hovořili o různých podmínkách, o rozdílech z hlediska produkce a zpracovatelského průmyslu. A vypadá to, jako kdyby komise toto dobře nepochopila. Tady je Eh, prostě eh, nedostatečné propojení mezi producenty eh, a obchodními řetězci. My jsme v Portugalsku toto zažívali zvláště z hlediska družstev. Družstva byla velice důležitá a jsou velmi důležitá v Portugalsku a přitom tato družstva nejsou dostatečně začleněná do tohoto řetězce je nutné také lépe vyjasnit otázku kolem odbytu. A, e, a stále musíme se soustředovat na producenta. Děkuji. A nyní paní poslankyně Ribero, prosím, dodržujte čas. Děkuji, pane předsedo. My všichni víme, že od 1. dubna budeme mít problém s odstraněním mléčných e, kvót a také v souvislosti s ruským embargem a dále s poklesem čínského trhu. To je opravdový problém. Jak máme reagovat? Řekl bych, že tady jsou dva rozporuplné přístupy. Jednak sázet na export a tady to vypadá, že parlament je víceméně zajedno. E, také se hovoří o nových mezinárodních dohodách v tomto smyslu. A druhý přístup to je jednotný evropský trh. Na tom také pracujeme například eh, přijmout nové nařízení z hlediska mléka do škol. Ale musíme být velmi pozorní a velmi vedliví, Pokud budeme sázet na jednotný eh, trh, tak eh, musíme zohlednit také demografické změny, ke kterým dochází a zabránit tomu, aby se tento přístup spochybnil. Parlament by měl hovořit také o tom, jakým způsobem zajišťovat přiměřené množství, jakým způsobem regulovat toto množství a jak zajistit eh, slušné ceny pro producenty mléka. Jak to vypadá se zpracováním mléka? I na to se musíme podívat z hlediska kvality a kvantity. Takže moje otázka je, jaká opatření chcete přijmout? Posel Bogovič. Bogovič. Hvala za besedo. Děkuji vám za slovo, pane předsedo. Je s nimi potřebno živět. E, si pospoznal. Bylo řečeno o tom, že kvóty mm, byly zavedeny z důvodu kontroly, ale my vidíme, že současné podmínky jsou odlišné Eh, než eh, ve chvíli zavádění. A proto bylo rozhodnuto odstranit tyto kvóty. A my se musíme připravit na tuto situaci v rámci jednotlivých opatření. Já podporuji zvláště ty, kteří hovořili o dlouhodobých projektech a propojení mezi eh, producenty a zpracovateli. Protože pokud takto nebudeme postupovat, tak produkce mléka se bude rozvíjet pouze v těch regionech, tak jak které jsou zvýhodněné, tak jako tom hovořila španělská kolegyně. I u nás ty podmínky jsou velmi obtížné a pokud nebudeme na tyto znevýhodněné regiony reagovat, tak se tyto regiony ocitnou stále problematičtější situaci. A navíc víme, že nadnárodní společnosti budou vyvíjet čím dál větší tlak, takže musíme pomoci producentům mléka. Další řečník. Dámy a pánové, eh, myslím si, že evropselští technokrati a spekulátoři, spekulanti vyhráli, když se rozhodli zrušit tyto mléčné kvóty. Když se zavedly tyto kvóty, tak jsme nezažili ještě finanční krizi. A v době, kdy se mm, tyto kvóty zaváděly, eh, tak jsme vycházeli z demografických explozí v různých nových ekonomikách současné geopolitické situaci eh, se musíme zamyslet nad tím, jak zajistit bezpečnost našich občanů a zajistit eh, výživu. Politika a političtí představitelé eh, se sjednotili v tom, že chtějí tyto kvóty odstranit. Proč bychom se neměli nyní zamyslet nad tím, zda by nebylo vhodné revidovat tyto kvóty právě ve prospěch obyvatelstva Evropské unie? Děkuji, pan Lázo. Oui, monsieur le président, certains des... Ano, dě- děkuji vám. Někteří hájí konec kvót s tím, že říkají, že trh je v dobrém stavu, dobrému zdraví se těší a uh, tudíž hrozby jsou minimální. Ale to uh, nepočítalo s, v, s podmínkami zhoršující se mezinárodní situace a také s, ruským, s ruskými sankcemi. Takže Konec kvót znepokojuje mléčné odvětví a zemědělce. Už eh, asi eh, deset, za deset let jsme přišli ve Francii o 40% mléčné produkce. A samozřejmě, že to postihuje zvlášť eh, malé producenty, kteří se museli seskupit, čili to vede k tomu trendu koncentrace, industrializace. A například v mém regionu tak eh, tam se bude se skupovat asi 2000, je potřeba se skupit asi 2000 zvířat, což je obrovské, takže si můžeme klást otázku, jestli v některých oblastech produkce mléka úplně zmizí, třeba v některých horských podhorských oblastech. Eh, jde o to, abychom eh, znovu nabili potravinové svrchovanosti bardzo proszę, jeśli będziemy przedłużać 20... Děkuji. Pan RP, jednu minutu, prosím. E, ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų, manau, kad skirtingose šalyse. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že ty situace jsou velmi odlišné v různých členských státech. V některých zemích mléčný balíček funguje dobře, v jiných nefunguje. A situace ve Velké Británii zjevně není vůbec špatná. Možná bychom to měli vnímat jako určitý příklad pro řešení některých otázek, ale v jiných zemích, jako například v Pobaltí a v baltských státech, ta situace je opravdu odlišná a pokud eh, nepřijmeme žádné rozhodnutí z hlediska těch dotačních mechanismů, tak nebudeme mít vůbec žádný mléčný trh a mm, odvětví výroby mléka. U nás eh, vznikaly různé pokusy, padly různé návrhy také ze strany komise a jiných institucí, ale ta situace se stále zhoršuje. Přibližně mm, ceny totiž poklesly přibližně asi o 30 a souvisí to také s poklesem ropy a paliv. A je tady otázka, zda bychom neměli působit na obchodní řetězce, také na supermarkety. Poslanec Buda, já vám děkuji. Čelíme velkým problémům a jeden z nich je vztah s těmi zpracovateli. Ať už souvisí s cenou nebo se smlouvami, které jsou velmi, velmi volatelní. Takže já se vás stáži. Nemyslíte si, že eh, spojení producentů, kteří by měli vlastní zpracovatelskou kapacitu, by bylo řešením? Tím pádem by mohli vytvořit dokonce i vlastní uh, zásobovací řetězec a byli by úplně nezávislí na tom zpracovateli, uh, který je teď dusí. Co se na to o tom myslíte? Děkuji, pan posel Bové. Děkuji a nyní pan Bové. Monsieur prezident, já... Pane předsedo, před dvěma roky naše skupina hlasovala proti mléčnému balíčku tady v Evropském parlamentu, protože to, co dnes se tady děje, bylo předpokládatelné, předvídatelné, protože způsob, jakým se vytvářejí smlouvy o cenách, neposkytují žádnou záruku a není to transparentní. Za druhé, nic se nekonalo s výjimkou tedy mm, kontroly původu z hlediska množství. A ten poměr mezi množstvím a cenou je takový, že se dostáváme eh, nebo dostaneme do situace krize v Dubnu a všichni to vědí. Za třetí, Ukazatele, kteří hovoří o spuštění krize, jsou velmi vágní z hlediska i mezinárodních ukazatelů. E, tím se omezím z hlediska konstatování. Co musíme udělat? Za prvé, musíme definovat e, situaci krize. Dále, jakým způsobem e, skoncipovat Mm, kritéria krize, ukazatele a jak zajistit transparentnost a poměr mezi množstvím a cenami. A pokud toto neučiníme, pak ten dokument se vlastně e, promění v pouhý papírový e, dokument komise a budou to producenti, kteří ponesou důsledky. Pan Gigas. My se domníváme, že ten kvotový systém by se měl ponechat. Eh, ostatně to rozhodnutí už padlo před určitou dobou a eh, to samozřejmě není dostačující eh, argument, ale již před několika měsíci jsme konstatovali, že je nutné něco dělat není možné eh, osvobodit někoho, kdo byl odsouzen k trestu smrti. Eh, takže každý by se měl zde eh, snažit přispět k této produkci. Ale samozřejmě, pokud tady nebude, jenom, nebude žádná kontrola, přežijí pouze nejsilnější. V Portugalsku výrobní náklady jsou velmi vysoké a bude velmi obtížné udržet tento mléčný eh, trh. My jsme už dostali také písemná stanoviska některých poslanců a my sami předložíme poslancům některá návrha, která by mohli eh, podepsat. Neděláme krok zpět do minulosti, když se vzdáváme eh, těchto kvót a této vlastně bezpečnosti. Pan Tarabela. Děkuji, pane předsedo. Čtyři úvahy, velmi rychle. Za prvé, Domnívá se komise, že jsme předvečer velké krize, anebo nemáme být na poplach? Je pravda, že v mém regionu se bude platit 27 centů. E, za druhé, export pokud máme konkurovat ten, tím méně rozvojovým zemím, tak to není v pořádku. Měli bychom mít konzistenci mezi zemědělskou politikou a politikou rozvojových zemí. Za třetí, pouze producentská organizace může být efektivní. A já znám pouze kanadskou producentskou eh, efektivní organizaci a je to v podstatě veřejná eh, instituce. Můžeme si představit, že v EU by veřejné orgány byly jakýmsi četníkem, který by dohlížel nad těmito trhy, anebo to ponecháme koncentrovaným řetězcům a tady jsme viděli, že to není příliš efektivní. Za čtvrté, obecně. Všichni zemědělci eh, na světě se snaží oddělit eh, podporu eh, zemědělců. Víte, že my jsme postupovali odlašně, odlišně, krize jsou velmi časté, neměli bychom změnit přístup? Pani posil Petír. Pani posil Petír. Pani Petír. Hvala gospodine predsjedniče. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych eh, na úvod ráda vyjádřila svou lítost lítost nad tím, že dnes nemůžeme vyslechnout některé zástupce mléčného sektoru. z nových členských států. V tomto mléčném balíčku myslím, že není dobré Eh, řešena otázka zbližování malých a velkých, protože nemůže to být čistě hospodářská soutěž podle tržních pravidel. Eh, já si myslím, že velmi často to nejsou žádní eh, akcionáři, vlastníci, průmyslníci a tak dále. Já chci připomenout chorvatskou situaci. My neprodukujeme mléka dost, ale i tak jsou naše ceny vlastně nepřijatelné, protože čelíme konkurenci mléka z jiných členských států. Jejich produkce je podporována národními podpůrnými opatřeními. Takže si kladu otázku, jestli by nebylo žádoucí na úrovni například kopa kožeka, navrhnout určité eh, dohody, které by chránily drobnou národní produkci, jako třeba tu chorvatskou, eh, která čelí mléčné produkci podporovanou z národního rozpočtu, což pro nás představuje v podstatě tak trochu nekalou soutěž. Euh, Děkuji, pane předsedo, ještě několik otázek na naše experty. Chtěl bych doplnil pana Tarabelu a chtěl bych vědět, co si myslíte o přímých platbách a redistribuci k těm zranitelným regionům, to znamená eh, ty obtížné regiony, znevýhodněné regiony. Pan de Castro tady hovořil také, jaký bude mechanismus v případě krize. A ta krize tady je. Chtěl bych vědět, jakým způsobem se díváte na cyklické smlouvy v této situaci. A nakonec bych se chtěl zeptat na otázku e, skladování za vyšší cenu z revizí mechanismu ohledně množství mléka. Bylo by dobré, kdybyste se k tomuto mechanismu vyjádřili. A nebylo by dobré se poučit v tomto stádiu z minulosti a vyhodnotit také americký systém z hlediska těch marží a najít eh, nějaká řešení, která by se tomu blížila? Děkuji v té chvíli. Děkuji. Pan Korte dostane slovo na pět minut. Takže prosím, pane řediteli. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji za možnost eh, stručně reagovat na to, co jsme slyšeli v průběhu tohoto velmi zajímavého slyšení. Chci ještě jednou upozornit, že to je slyšení a že komise jistě eh, je velmi dobře seznámena se situací v našem sektoru a že s tím, jak se věci mění. Takže je to opravdu vhodná příležitost vyslechnout si názor expertů. Eh, věci se mění. Proč? Protože po 30 let kvóty, 30 letech kvóty mizí, to rozhodnutí padlo v roce 2003, bylo pak potvrzeno v průběhu každé následné reformy. Ale s čím jsme nepočítali, a to já jsem první, kdo to připouští, že jsme tehdy netušili, že dojde k takovému poklesu, rychlému poklesu cen. To nás zaskočilo a ta vazba mezi obojím není úplně jasná, protože jsme měli krize i v eh, průběhu doby, kdy kvoty platily třeba 2009, takže systém kvot eh, ne, nebyl dostatečnou eh, zárukou proti cenové volatilitě. Ale to, ta vaz, samozřejmě, že zmizení kvot a ta, ten pokles cen jsou znepokojivé, te, te, jevy. Um, ceny klesly mezi 40, 40 pencí 2013 až a teď 34 pencí uh, centů tedy uh, v, v roce 2014 a to vzhledem k měnící se situaci na světovém trhu a vzhledem ke zvýši, 5% zvýšení evropské produkce. A tohle všechno bylo ještě eh, prohloubeno tou, eh, eh, těmi ruskými sankcemi, to samozřejmě není, nám vůbec nepomáhá. Ehm, musíme si mm, ovšem uvědomit, že dlouhodobé perspektivy ehm, mléčného sektoru jsou dobré, a to jenom na základ, nejenom na základě analýz Evropské unie, ale také svět, Světové potravinové organizace a dalších co s tím chceme dělat. Jak tady zaznělo na úvod, ta důležitá otázka je tu krize, ceny poklesly, co s tím uděláme. Mléčný balíček měl být právě odpovědí na tuto otázku, čili reakcí na měnící se situaci a na to, že existuje větší expozice producentů cenové volatilitě. Čili jak omezit tuto expozici a jak dát eh, lidem větší svobodu přijímat vlastní rozhodnutí. Fungovalo to? Mně se zdá, že ze zprávy zatím nejsme příliš spokojeni s tím, co se s mléčným balíčkem udělalo. Čísla před sebou máme. A paní Sanchez, samozřejmě velmi rád vyslechnu experty, ale je zajímavé také slyšet od lidí eh, přímo z terénu ze zkušenosti, proč eh, to dopadlo tímto způsobem, protože ceny byly až do nedávné doby poměrně dost vysoké. A takže ta potřeba se zorganizovat, nebyla zas tak naléhavá, ale nyní existuje více než kdy eh, dříve. Chci také navázat na to, co eh, řekl eh, komisař. To znamená, že hlavní odpovědí je, abychom posílili řetězec nejenom prostřednictvím tohoto balíčku, ale i prostřednictvím opatření týkajících se zajištění dodávek mléka. A mimo jiné chci také říci, jak užitečná je takzvaná eh, observatoř pro mléko, která dodává užitečné údaje o dalším vývoji, takže je vidět, že skutečně investujeme do toho, abychom měli nejlepší informační podklady eh, k investicím a přímé platby stále ještě existují, včetně mléčného sektoru, včetně té navázané podpory, dobrovolné vázané podpory, s tím se počítá a my vám předložíme celkový přehled o tom, jak členské státy uplatnily systém přímých plateb. 18 28 členských států používají i e, e, dokonce e, určitou dodatečnou dávku pro mléčný sektor v rámci přímých plateb abychom pomohli, eh, je, samozřejmě všechno toto opatření nám pomohlo k tomu, abychom pomohli zemědělcům v tomto nelehkém období. Děkuji. Bardzo děkuji. Děkuji. Eh, mějte na paměti, že jsme eh, měli ty kvóty a navzdory tomu existovaly krize teď tedy s tím systémem kvot eh, skončíme a otázka je, jakým způsobem bychom mohli posílit celý ten řetězec, jaké nástroje k tomu bychom mohli mít k dispozici. Součas, teď máme tedy eh, dvě minuty pro každého odborníka. Máte jenom dvě minuty, pane Raymond. <clears throat> Děkuji, pane předsedo. Eh, rychle budu, se pokusím odpovědět na tu otázku týkající se eh, zajištění eh, těch kreditů. Já jsem hovořil o refundaci kreditu, ale pouze v případě eh, nějaké náhle situace, nějaké věci, která bude muset řešit. V tom volatilním světě, ve kterém žijeme, některé země Eh, zkrátka eh, si budou chtít kupovat určité produkty, ale některé země se bojí do těchto zemí eh, exportovat, vyžadují určité záruky pro své kredity. To se týká teda těch nových trhů, nových zemí. Myslím si, že skutečně je potřeba tím trhem pohnout. Eh, my eh, nejsme tedy eh, pro ty kreditní refundace, ale přesto si myslím, že to je věc, o které bychom měli diskutovat. Co se týče těch kvót, skutečně kvóty jsme měli 30 let. A jestliže chceme mít ziskové odvětví, tak je potřeba využít všech těch příležitostí. Existovaly pochopitelně krize navzdory existenci kvot. Já e, sám jsem zažil v roce 2009 strašnou krizi, později potom ještě v roce 2012, čili e, ty kvóty mléčné skutečně nejsou odpovědi na všechny ty problémy, o kterých zde dnes hovoříme. Musíme se e, rozhodnout, jaký systém chceme. Jestliže chceme dosáhnout investic, musíme mít rostoucí odvětví investice eh, nepůjdou do našeho odvětví, pokud bude naše odvětví stagnovat. Eh, jinými slovy, musíme využít všechny ty paky, které máme k dispozici. Eh, co se týče produktivity a výroby mléka, za poslední rok zvýšil se o 5% a to se snížilo v podstatě, a problém představovali 2%, která neabsorboval ten ruský trh. Děkuji, paní Vileba Sejben. Eh, na začátku je třeba říci, že je zcela jasné, eh, že politika, která propaguje eh, cenu, která je pod náklady, je cesta, která nemůže vést jinam než do pekla. Myslím si, že e, musíme také reagovat na to, co chtějí spotřebitelé. Měli bychom udržet ty farmy, jednoty, jednotlivé podniky e, v těch regionech, kde působí a měli bychom se postarat o to, aby byly udržitelné. Jestliže se bude produkovat obrovské množství a současně s tím bude docházet k importu e, a jestliže potom budeme používat veřejné finanční prostředky na Eh, ty náhrady, tak to není eh, udržitelné. Musíme eh, si uvědomit, že velký problém představují také, také množství vyráběného mléka. Jestliže se podíváme na to, jaký to má všechno dopad na ceny, pak si uvědomíme, že tisíce malých podniků v důsledku toho, co se děje, zkrátka mizí. Eh, a musíme se postarat o to, aby i tyto malé podniky, aby i tyto malé eh, farmy eh, byly schopné přežít, aby zkrátka je nikdo nepřehodil přes palubu. Musíme se také zaměřit na to, čemu říkáme intenzivní systémy, pochopitelně intenzivní zemědělství má určité problémy, vede například k přítomnosti toxinů v mléku a tak dále. Zde bylo řečeno, že 25 tisíc lidí ročně umírá eh, v důsledku přítomnosti antibiotik v mléčných výrobcích. A to je věc, která opět eh, zdůrazňuje eh, další problémy, jako jsou alergie, jako je nesnášenlivost laktózy a tak dále. Čili my skutečně musíme hovořit o kvalitě, přehovoříme o potravinách. Někteří zde hovořili také o zachování půdy, někteří hovořili o zachování pracovních příležitostí. To <clears throat> Přece by nemělo být eh, možné, aby eh, eh, jsme měli nízké ceny, z nichž mají zisk pouze velké nadnárodní společnosti a supermarkety. Pan, pan Mon. Ta svátová otázka, co se mi vlastně stalo jako farmáři, já jsem skutečně prožil tři epidemie Eh, té choroby, což znamenalo nakonec potřebu porazit každou jednou krávou. <clears throat> Eh, eh, já si myslím, že kdyby se vám stalo něco takového jako mě, tak budete přemýšlet o jiných věcech, budete přemýšlet o tom, kde se berete krávy, ze kterých to mléko získáte. Myslím si, že to souvisí s bojem proti těmto chorobám. Já bych nikomu v této místnosti nepřál, abyste zažili to, co já jsem zažil za poslední dva roky. Dívat se na jednu krávu po druhé, která umírá, není nic příjemného. Já skutečně mám teď ten kontrakt, kontrakt s, s odběratem, který mi bude platit trošku více Někdo tady, já jsem hovořil o tom, že dobré je také to, čemu říkáme branding. To e, znamená, je potřeba nějakým způsobem mléko také prodávat jako značkový výrobek. <clears throat> Kromě toho si myslím, že e, se musíme také soustředit na otázku, jako je biobezpečnost. Musíme se e, pokusit také tyto věci zdůrazňovat pro konečné uživatele <clears throat> Eh, neměli bychom si říct, zkrátka tady nějaký problém, nějakým způsobem to přežijeme. Ne, je potřeba o těchto věcech přemýšlet a najít řešení. <clears throat> Děkuji. Poslední eh, řečník, eh, potom je paní Uloa. Byla paní Uloa a já Eh, já bych eh, požádal další eh, odborníky z toho druhého bloku, aby se připravili. První z nich bude pan Ludvík Toysen. Děkuji. Já bych chtěla říci e, jenom to, jako zástupce regionu, který má zodpovědnost náš region, e, Eh, chtěla bych eh, vlastně jenom zopakovat to, co již jsem řekla, a sice, že ten pokles cen eh, který souvisel s nedostatečnou celé státy. Toho jsme byli svědky nejen v Galici, ale i v jiných částech našeho poloostrova, také v jiných zemích Evropy. A v důsledku toho ty ceny mléka se staly mimořádně volatilními a jsou nyní závislé na externích faktorech. Právě proto je potřeba okamžitě reagovat je potřeba zvýšit intervenční ceny a kromě toho se musíme postarat o to, abychom měli lepší opatření, aby ten balíček byl efektivnější, tak aby byla určitá rovnováha v celém tom řetězci, protože nemůžeme mít systém, který není rovnovážný. Jak jsem již řekla, eh, ve Španělsku jsou smlouvy povinné, jsou závazné na dobu jednoho roku, to se týká syrového mléka, přesně jak se o tom hovoří v příslušném nařízení a my eh, chceme se postarat o to, aby se to týkalo nejen tedy čerstvého mléka, ale také zpracovaného mléka, včetně distribuce, takže eh, si myslím, že by toto eh, mohlo vést k posílení všech těch jednotlivých článků, protože distribuce v současné době je tou slabinou Eh, distributoři jsou, za, eh, pardon, tě, výrob, se týká výrobců, výrobci jsou závislí na distributorech a tak dále a my vlastně nemáme vůbec žádnou možnost kontrolovat to, co se děje po prodej. Um, ehm, uh, eh, producenti mají právo na tyto dlouhodobé kontrakty, mají právo na cenovou stabilitu a jde o to, aby e, toto všechno se týkalo i distribuce, abychom měli e, smlouvy nejen tedy na to čerstvé mléko, ale také na zpracované mléko. E, v takových regionech, jako je Galicia, si myslím, že ten režim využívající kvóty byl velice dobrý, pomohl nám restrukturalizovat některé zemědělské podniky, ale myslím si, že kromě toho potřebujeme mít i podporu, přímou podporu, tak, abychom mohli eh, aplikovat některé dobrá opatření, protože máme ta velice zranitelná ehm, eh, eh, území. Je potřeba, abychom také bránili ty, kteří chtějí zachovat marže zisku. Děkuji. Děkuji všem expertům, děkujeme za vynikající prezentace a omlouvám se, že musím hlídat čas tak striktně způsobem, ale v tom spočívá má role. Nyní děláme trošku změnu tady u předsednického pultu a zatímco se eh, přemístíte, tak mi dovolte říci jen jednu věc. Zpráva pana Dorfmana, a nejenom jeho zpráva, ale také má zpráva o malé, malých a eh, středních hospodářstvích, tak tam vidíme, že u malých produkcí potřebujeme eh, některé granty, určitá opatření, také v těch znevýhodněných eh, horských a podhorských oblastech, těm bychom měli pomoci finančně. Tím se dostáváme k vnitřnímu trhu, k, možná, že neděláme dost na podporu spotřeby mléka. V mnoha zemích je mléko a mléčné výrobky jsou nedo, nejsou dostatečně vlastně využívány. Takže tím jsem zaplnil teď tu pauzu a teď začneme hned panelem číslo dva perspektivy mléčného sektoru. A profesor Ludwig Toysen z Göttingenské univerzity v Německu. Vím, že Deset minut pro akademika nestačí. Ale pravidla jsou pravidla. Pokuste se, prosím, dodržet tento vymezený řečnický čas deseti minut. Ja, vielen Dank, Herr Ano, mnohokrát děkuji, pane předsedo. Ja, vielen Dank, Herr děkuji, pane předsedo, vážené dámy a pánové. Byl jsem požádán, abych se vyjádřil některým bodům, abych načetl možné scénáře po ukončení kvót a získávání úvěrů i z hlediska mezinárodní situace a jak bude vypadat ta mléčná produkce v znevýhodněných eh, oblastech a jak se bude řešit krize. Co se týče scénářů po kvotách, tak mnohé již tady zaznělo. Já si myslím, že ty dlouhodobé výhledy eh, i nehledě na současné situaci cen jsou velmi dobré, eh, protože bude docházet k růstu populace a také se budou měnit výživové eh, zvyklosti v těch nových ekonomikách a tak dále. Takže samozřejmě to předpokládá, že budeme mít konkurenceschopné podniky a samozřejmě to předpokládá také, že tyto podniky budou bez problému získávat úvěry. A tak tomu také bude. V současnosti ta situace je problematická a příčiny jsou velmi široké. Samozřejmě, že zemědělské trhy jsou dobře zásobovány, navíc dochází tedy k růstu, ekonomickému růstu ve východní Asii, máme tady krizi v Rusku, embargo a e, také situace v Evropě z hlediska produkce není jednoduchá. Vidíme, že ty země, které nenaplňovaly tyto kvóty v minulosti, nyní samozřejmě dohánějí toto spoždění a navyšují a rozšiřují svoji produkci. E, v budoucnu i další země budou zřejmě zvyšovat e, svoje nabídky, takže budeme mít opravdu velkou nabídku na trhu. Obecně pro zemědělské trhy platí, že mm, nepatrné změny množství mohou výrazně uvlivnit cenovou tvorbu, protože nabídka a poptávka jsou velmi nepružné. To zažíváme na mléčném trhu, ceny jsou velmi volatilní, dochází ke změnám směrem nahoru i dolů. A u mléčného trhu máme ještě další prvky. V podstatě pouze 7 eh, té produkce je vyváženo, takže ty mezinárodní trhy jsou velmi úzké a tam samozřejmě ty změny jsou velmi volatilní. A proto tato volatilita těchto cen zůstane i v budoucnosti. To souvisí také s od, nejenom s odstraněním těchto kvót, ale spíše je to obecný rys eh, zemědělských mezinárodních trhů celku můžeme říci, že export do neevropských zemí eh, je určité riziko. Je to příležitost, ale zároveň riziko. Já si myslím, že to může představovat příležitost, protože my můžeme využívat svých bezpečných a špičkových výrobků a určitě tyto výrobky budou vyváženy ve velké míře v budoucnosti. A další věc, která je důležitá u exportu, Eh, krátkodobě velké části eh, produkce ehm, se zvyšují a zvyšují se více, než jaká je spotřeba na jednotném trhu. Proto se bude podporovat export do třetích zemí. Samozřejmě jsou tady určitá rizika. Jedna volatilita cen, ale také kurzovní eh, výkyvy, dále překážky neobchodního typu, jako je například embargo a podobné problémy. Ceny, které jsou volatilní, samozřejmě mají velký dopad, zvláště na znevýhodněné regiony. A tady se domnívám, že obecně ta mléčná politika, pokud je koncipována velmi obecně, není vhodným nástrojem pro řešení situace v znevýhodněných regionech protože nevýhody z hlediska nákladů na výrobu jsou velmi výrazné, proto je obtížné v těchto regionech udržet mléčnou produkci. Bylo by dobré proskoumat, zda v těchto znevýhodněných regionech by nebylo vhodný, vhodné spíše udělat eh, smíšené výroby, například eh, extenzivní chov eh, hovězího dobytka a podobně. Navíc znevýhodněné regiony by měly využívat výhod druhého pilíře ve smyslu podpor a pomocí, které by tady měly být skoncipovány. Mléčné ceny jsou volatilní a budou volatilní i v budoucnosti. Ale myslím si, že to není postačující argument pro to, abychom měli protekcionistickou e, politiku. Ta volatilita je spíše argumentem pro to, abychom navýšili eh, schopnost řešit eh, krizi na úrovni jednotlivých podniků. A je to také hm, argument pro to, abychom podporovali například termínové burzy, termínové trhy. Proto osobně nejsem e, přesvědčen o tom, že intervenční ceny jsou příliš nízké, tak jak to tady zaznělo. Nesmíme ztrácet se zřetelé skutečnost, že výrazně vyšší intervenční cena by vedla k porušení trhu, k zkreslení trhu, vygenerovalo by to větší náklady a e, pravděpodobně by docházelo k problémům e, těch obrovských množství, tak jak jsme to zažili v 80. letech. Dále se domnívám, že ta situace nemůže být řešena nějakým centrálním řízením množství v Evropské unii, tak jak to občas bylo požadováno, v podstatě což by byl nový kvotový systém zadními vrátky. Nyní bych se eh, podíval na ten centrální systém, který někde existuje. Ale musím říci, že zkušenosti ze zemí, kde tento centrální systém existuje, ukázal, že je to velice byrokratické, velmi těžko se to implementuje, protože nejsou vždycky k dispozici nezbytné informace, nebo lépe řečeno zavčas nejsou dány k dispozici tyto informace a proto tyto koncepce jsou velmi nákladné, protože ta množství, která jsou stahována z trhu, jsou většinou mnohem větší, než se předpokládalo. A navíc e, tyto centrální systémy jsou neúčinné. Například Kanada, o té se tady už hovořilo. A chtěl bych říci, že několik desetiletí v Kanadě je snaha právě mít jakési řízení podle nabídky a spravovat takto trh. Když se podíváme na to, jak vypadá situace v Kanadě, tak vidíme, že ta strukturální změna v mléčné produkci proběhla prakticky stejně rychle jako například v USA, kde je výrazně liberálnější mléčná politika. A proto je nutné zvážit, zda kanadská produkce eh, vlastně leží pod úrovní roku 96. A to v době, kdy v ostatních zemích došlo k výraznému nárůstu této produkce. Takže navíc podíl Kanady na mezinárodních trzích v období od roku 96 do roku 2009 se snížilo ze 3 na 1% a přitom podíl USA na mezinárodních trzích naopak ve stejném období vzrostl, tedy ze 6 na 17%. Navíc ten eh, podíl dovozu v Kanadě se výrazně zvýšil právě z důvodu této eh, mléčné politiky a ten podíl vlastně v roce 96 až 2009 se zvýšil z 8 na 24 A konečně eh, kanadská politika vygenerovala určité nežádoucí účinky, například pašování síru USA, to ještě existuje v naší době, dále různé snahy obcházet zákon, například dodávky takzvaného pizzakic z USA a do sousední země, tedy z USA do Kanady. A to samozřejmě vede k různým obchodně politickým konfliktům, který musela Kanada čelit. Takže můj závěr je následující. Eh, domnívám se, že každém případě je nutné mít záchranou síť pro případ krize, ale v žádném případě by nebylo dobré centrálně spravovat situaci na trhu s mlékem. A v poslední minutě bych se ještě stručně zmínil o TTIP, protože ta otázka nám byla položena. Zkušenosti až dosavadními dohodami o volném obchodu ukázaly, že dopady na trhy jsou eh, zkoumány velmi detailně právě z hlediska různých ochranných opatření jednotlivých zemí, kde se zkoumá, kdo bude profitovat z těchto dohod a kdo nikoli. Proto je nutné tyto dohody koncipovat specificky podle jednotlivých produktů. Celkem, aniž bych hovořil o podrobnostech, myslím si, že z hlediska mléčného trhu eh, je tady určitá šance zlepšení situace z hlediska liberalizace trhu z USA. Tyto šance jsou větší než rizika. Bude docházet k diferencovanější nabídce produktů, které by mohly být nabízeny Evropou USA. Důležité bude, aby se regionální výrobky chránily, protože to je velká výrazná součást eh, mléčné produkce. A samozřejmě, že standardy, které máme, eh, tedy částečně z hlediska této mléčné produkce, musí být také ponechány zajištěny a nemůžeme v tomto smyslu ustupovat. Děkuji vám za pozornost. Dziękuję, panie profesorze. Děkuji, děkuji, pane profesore. A teď Světa pan KPMA, což je místo předsedkyně eh, Evropské eh, European Milk Board. A chtěl bych ještě poděkovat panu profesoru Toysanovi za ta optimistická slova na závěr jeho příspěvku. Eh, děkuji, děkuji eh, za tuto možnost eh, pohovořit zde jménem European Milk Board. V článku 39 Lisabonské smlouvy se zcela jasně popisují cíle zemědělské politiky, dobrý, dobrá životní úroveň tím, že navýšíme příjmy pro všechny ty, kteří pracují ve zemědělství a další cílem je potom stabilizovaný trh. Jestliže se podíváme na to, co se děje teď a co se děje dělo také v roce 2009, eh, což je eh, důsledek eh, zvýšené produkce bez ohledu na to, co se děje na trhu, vlastně jsou opačnými kroky opačným směrem. a e, tento vývoj by se mohl dokonce urychlit. Proto potřebujeme mít určitý instrument, který e, sníží tuto e, cenovou volatilitu. Takovýto systém existuje, je to ale systém, který bude aktivován pouze v krizových situacích. V současné době nám chybí schopnost uvědomit si krize, protože nemáme žádnou definici toho, co považujeme vlastně za krizi. Eh, někteří považují za eh, mléčnou eh, krizi, která se odvíjí od vlastní situace daného farmáře, ale sem je potřeba zavést i další prvky, jak je to cenový, cenové marže nebo další věci. Jestliže index potom je vyšší než 100, potom ceny vlastně kryjí ty náklady, které existují. Jestliže tento index se dostane pod prach 100, tak potom náklady už nejsou ehm, plně hrazeny a je potřeba zahájit eh, nový eh, program. Takovýto plán má tři fáze. Ta první fáze to je včasné varování, to znamená index klesl o 7,5%. Monitorovací agentura okamžitě oznámí eh, to časné varování, otevřou se soukromé sklady a tak dále. A tato fáze zůstává až do té doby, než se vrátíme na úroveň 100. Další fáze je potom vlastní krize, kdy ten index eh, se sníží o 15 Takováto krize potom je oznámena monitorovací agenturou a, začnou, a zač, začneme zavádět takové ty základní elementy. To znamená to, že dojde eh, k tomu, že bude muset být snížena výroba o 5 a, eh, pak budou muset také ti, kteří zvyšují produkci, platit za to příslušnou ehm, cenu. Eh, pak e, existuje ta třetí fáze, kdy ten index padne o více než 25 v takovém případě všichni eh, producenti mléka budou automaticky muset snížit svou produkci o 2 až 3 na dobu, dejme tomu 6 měsíců. A pokud to bude tak pokračovat, ehm, Eh, naopak, pokud se dostaví určité pozitivní známky, tak potom eh, toto období je prohlášeno za eh, uzavřené. Tady vidíte ty příslušné křivky. Jestliže tento index padne, potom výrobce má tři možnosti. Za prvé může vyrábět stejné množství nebo může vyrábět více, potom musí platit určitou sankci a nebo bude vyrábět méně a pak dostane bonus. Jestliže ta eh, sankce v podstatě nebo jakási daň je dostatečně vysoká, potom takovýto producent se bude eh, nakonec muset stejně rozhodnout, že sníží tu svoji produkci. Současná situace na trhu eh, k nám k tomu přináší ehm, důkazy, protože stále ještě máme tu nejvyšší možnou daň, a vidíme, že někteří producenti skutečně pod tím klesají na kolena. Myslím si, že opravdu to je tato, tato daň Eh, je vlastně velice dobrým instrumentem. Ale jestliže má náš program MRP fungovat, tak je potřeba mít zajištěno několik věcí. Za prvé je potřeba mít eh, k dispozici tu observatoř, o které jsme tady hovořili. Funkce monitorovací agentury je regulována určitými závaznými kritérii. Rozhodnutí musí být vždy dělána absolutně transparentním způsobem při využívání toho konkrétního indexu. Eh, takovýto index by měl být základem pro naše rozhodování. Další potom, eh, co je důležité, je právní základ eh, tak, aby takovýto program byl skutečně závazně aplikovan v celé Evropské unii. Všechna tato opatření musí být realizována na úrovni jednotlivých producentů, podobně jako je tomu o principu platí ten, kdo znečišťuje. Ehm, eh, pochopitelně eh, to všechno eh, se ukazuje být tím neefektivnějším způsobem řešení. Ten index vychází z několika údajů. Ty ceny mléka jsou vždycky trošičku zastaralé, nedávají nám přesnou představu o tom, jak vypadá situace na trhu. Proto musíme mít další údaje k dispozici, jako jsou například futures a podobně. To jsou všechno věci, které by měly dostávat k dispozici v pracovníci observatoře. Tento program má celou řadu výhod ve srovnání s jinými systémy, například eh, snížení cen, se, tomu se dá zabránit eh, a tyto věci se dají řešit bez státní podpor nebo velice malou státní podporou. Všechno pochopitelně ale záleží na tom, jakým způsobem se chovají vlastní producenti, jakým způsobem jsou reagovat na eh, okolnosti existující na trhu. Každý zemědělec musí eh, sledovat eh, rozvoj, ke kterému dochází, vývoj, ke kterému dochází na trhu. To je obzvlášť důležité v situaci, kdy se blíží krize. Jestliže dojde tedy eh, ke snížení ceny, tak eh, pak to bude znamenat to, že jestliže eh, producenti budou i nadále vyrábět daleko více, než kolik vyžaduje poptávka, tak budou muset za to platit. Pochopitelně budou také existovat eh, takoví ti lidé, kteří se chtějí vést zadarmo v tom všem a kteří vlastně ničí ty společné výsledky. E, toto si myslím, že je jediný způsob pro zemědělce, aby e, dobrovolně se mohli této e, akce zúčastnit. Pochopitelně farmáři musí platit své účty, také musí platit také úroky do banky a tak dále. A musí mít tedy prostředky k tomu, aby to mohli dělat. Velice často to znamená, že začnou produkovat více mléka Zkrátka, eh, eh, zemědělci musí mít zajištěné eh, příjmy a jestliže nejsou farmáři kompenzováni dostatečným způsobem, tak potom musí reagovat tím, že navyšují výrobu. Myslím si, že tento program je velice dobře říditelný a vychází z dat, která jsou již k dispozici. To jsou data, která má k dispozici komise. Je potřeba tyto data, všechno, všechno to data zpracovat. Tento program eh, můžeme tedy popsat jako eh, instrument, který je eh, zacílen na trh. Já vím, že moje, můj příspěvek je velice krátký, velice stručný, ale mám tady další materiály a velice ráda podrobněji vám vysvětlím přesně, o co nám v tomto programu jde. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme Bardzo dziękuję. Děkuji. A nyní pan David Dobin, který je exekutivním eh, ředitelem United Dairy Farmers. Prosím, pokud jste připraven. Já se omlouvám. Ano, ne, nejprve Vincent Chatelier z Národního institutu agroekonomického výzkumu ve Francii. Chatelier, Vincent Chatelier. Merci. <clears throat> Merci, président. Děkuji, pane předsedo. Krátký, krátké vystoupení je doplněno ještě článkem, který může být předán těm, kteří by to přáli a týká se situace mléčné produkce ve Francii a diverzity, různorodosti ve Francii, vzhledem k tomu, že toto odvětví si odůvodněně klade otázku ohledně své budoucnosti. Nejdříve se pokusím charakterizovat eh, situaci ve Francii, která se mění. Ať už s kvotami nebo bez, s mechanismem regulace nebo nikoliv, dochází k restrukturalizaci našich hospodářství 4 eh, až 5 Máme 70 tisíc farem ve Francii a je velmi pravděpodobné, bez ohledu na to, co se bude dělat, že budeme mít asi 40 eh, tisíc eh, kolem roku 22. 4 mléka ve Francii pochází z tzv. združených farem a dochází k rozvoji nových velkých struktur, ta rychlost je relativně pomalá v porovnání s ostatními zeměmi. 16 dobytka je lokalizováno eh, v místech, kde máme kolem 100 eh, krav. Jsme svědky velkých kontrastů v různých regionech, nejenom po dobu dvou, ale deseti let. To mléko vlastně se dostává ze jihu do severu, nejenom na západ, ale vlastně se produkuje ve všech možných regionech, i v těch, které jsou spíše obilninové. Máme velkou koncentraci mléčné produkce v zónách, kde už se vyrábělo vždy mléko a v současnosti dochází k různé diferenciaci z hlediska práce, a to v rovinách a horách, a dochází také k diferenciaci z hlediska platů. Ve Francii máme tedy velmi různorodé modely produkce mléka a tato různorodost je vlastně podporována tou variabilitou eh, výrobních postupů a dále také eh, existencí pěstování mm, krmiv i v horských oblastech. A dále jsme svědky existence velkých soukromých struktur, zemědělských družstev, ale i malých farem, pracují ve velmi odlišných podmínkách a tím pádem řešení, která jsou nabízena, jsou vnímána také velmi odlišným způsobem. Nejdříve, jak jsou financovány tyto farmy, to je stěžejní problém také pro deset dalších let. První věc. Ten kontext z hlediska financování zemědělských podniků je v podstatě nosný, protože Eh, na některých orgánech je víra v dynamiku mezinárodních trhů a máme skutečný potenciál růstu a máme nízké, relativně nízké úrokové sazby. Takže mnoho hospodářských firm investuje. Ale financování není vždy úplně jednoduché. Je nutné velmi diferencovat i v situaci krize. Jednak máme tedy různé doprovodné programy z hlediska řízení likvidity v případě krize, pak máme dlouhodobější struktury, které probíhají jiným způsobem. A mm, u farem zjišťujeme, že rentabilita se urychluje a zemědělci, kteří věří v budoucnosti, eh, někdy eh, musí se zadlužit eh, celkem výrazným způsobem, ale návratnost je rychlá. Zadlušenost je relativně nízká a banky eh, poskytují úvěry pro eh, investice, které ovšem jsou někdy velkou akrobací. Co se týče kapitálu, tak i zde eh, konstatujeme, že dochází k velkému procentu propachtování farem. Máme také mnoho projektů slučování farem takže projekty, které u nás existují, jsou velmi různorodé, včetně financování a liší se to od minulých postupů. Jaké máme upřednostňované nástroje? Mnohé tady již zaznělo. Já bych řekl, že jsou tady dva nástroje z minulosti. Intervenční ceny a exportní dotace. Já vím, že to pokušení je velké. Pokaždé, kdy je krize, tak je tady snaha inovovat ty staré nástroje, ale musíme dávat pozor. Musíme dávat pozor na signál, který vysíláme. Víte, že společná zemědělská politika chce snižovat intervenční ceny. A pokud nyní bychom řekli, že zvýšíme tyto ceny, pokud bychom to řekli z Bruselu, tak by tady byly určité problémy z hlediska vnímání tohoto signálu v terénu. Já si nemyslím, že zvyšování intervenčních cen je alfa omega budoucnosti. Co se týče exportních dotací, zvláště v souvislosti s krizí v Rusku, můžeme chápat, že Eh, zde je snaha toto akceptovat, zvláště v souvislosti s VTO. Je tady mnoho nástrojů, o kterých se hovoří a myslím si, že je velmi obtížné si v tom udělat eh, jasno, protože nemáme dostatečný feedback z hlediska zkušeností eh, používání tohoto mléčného balíčku. Zatím je to příliš čerstvé. Je tady jedna věc, která mi připadá jistá. Ta spotřební cena ve Francii je velmi odlišná často od jiných evropských zemí spotřebitel je velmi chráněn v rámci společné zemědělské politiky. Samozřejmě, že musíme výrazněji zvýšit prostředky, které jsou v krizovém fondu. A diferencované ceny, to znamená cena ABC v těch jednotlivých eh, segmentech, samozřejmě může být zajímavým nástrojem. Musíme také sázet na producentské organizace, ale zároveň musíme být realisty z hlediska některých číselných údajů. My máme 46 producentských orgánů, organizací, které se skupují pouze 17 těchto producentů, takže je to jenom část. Nicméně v budoucnosti tady mohou vzniknout určité inovace. Musíme podporovat všechny tyto systémy a musíme hlavně přizpůsobovat tyto nástroje, i když Eh, musí spíše odpovídat vnitrostátním předpisům z hlediska daňové politiky, tak, aby to bylo nastaveno na co nejlepší možné podmínky budoucnosti. A dále je tady eh, nezbytnost více podporovat producenty mléka, kteří mají nejvyšší výrobní náklady, to ještě není postačující podle mého, nástroje, eh, podle mého názoru. A další důležitá věc je přímá podpora. Co můžeme tedy udělat pro horské oblasti v tomto smyslu? A hovořím zvláště o Francii, protože tu znám nejlépe. E, tady byla poskytnuta velká šíře možností v rámci SZP v posledních letech. A v současnosti musíme konstatovat, že po dobu asi šesti nebo sedmi let dochází k transferu veřejných prostředků ve prospěch horských oblastí. Máme tuto možnost, my jsme využili těchto možností a je to pozitivní. A musíme konstatovat, že mléční, mléčné odvětví se rozděluje na dvě části. Máme horské oblasti a takzvané rovinné oblasti, kde máme 50% této produkce a vlastně se zvýrazňuje ten diferenční eh, přístup. Nebudu hovořit o síražských oblastech. Co můžeme udělat navíc pro horské oblasti? První pragmatická věc, kterou můžeme udělat ve Francii, je sjednotit ty částky na hektar. Víte, že u nás je to 70% současnosti. A dále, měli bychom zaměřit ty prostředky na těch 50 eh, prvních Eh, hektarů a nemělo by se to týkat celoplošně celé plochy. To znamená, měli bychom dávat mnohem více peněz do modernizace budov eh, v těch znevýhodněných regionech, kde jsou samozřejmě vyšší výrobní eh, náklady. O propagaci samozřejmě výrobku jsme již hovořili. Měli bychom tedy povzbuzovat tuto produkci, měli bychom povzbuzovat také vývoz kvalitních sírů na mezinárodních trzích, nefrancouzských trzích. V současnosti máme málo skutečně špičkových kvalitních sírů, které jdou na export. Měli bychom tedy zvýšit ty limity dotace mladým zemědělcům v horských oblastech. A dále bychom měli pozbuzovat také rozvoj eh, chování dojnic, protože ve Francii velice často máte smíšený chov, to znamená dojnice a také eh, dobytek na maso. Takže je tady možná zaměnitelnost, substituce. A teďko export eh, a mezinárodní vztahy. Myslím si, že ve Francii nedojde k navýšení produkce, pokud to budeme mít možnost vyvážet více mléka, mléčních výrobků na neevropské trhy. Co se týče evropských trhů, tak naše bilance je stabilizována. My jsme nezískali, už po dobu deseti let, my jsme nezískali žádný nový trh v Evropské unii, ale zlepšili jsme výrazně naši obchodní bilanci vůči třetím eh, zemím, to znamená máme 2,4 miliard. Čína je na prvním místě ta indikuje velký nárůst vývozu na čínský trh. A tady pozorujeme jednu věc. My vyvážíme e, dětské mléko a e, syrovátku. E, takže i zde je velká možnost inovace. A co se týče Afriky, tady opět je to mléko pro děti prášku. To je velmi zajímavé pro tento trh než síry, které se tradičně vyvážely do evropských zemí. A na závěr jaký model upřednostit. Já jsem prošel literaturu v tomto smyslu, není, nejsou to novinky z hlediska mléčného trhu ve světovém měřítku. A řekl bych pouze jednu větu. Nový Zeland. Tady oni mají schopnost produkovat 10 miliard eh, vlastně tun mléka za 10 let bez ekologických škod. To je zajímavé. Švýcarsko. Švýcarsko není model to není ani ekvivalent eh, Bretaně. Je to opravdu malá eh, země a přitom eh, mají dosti velkou produkci. A došlo k výrazné transformaci tohoto sektoru po 20 let. Kanada. Kanada je tak často dávána za příklad. Já tam jdu příští měsíc. Kanada je malý producent, deficitní producent v mléku, ale má určité kouzlo z hlediska schopnosti poskytovat svým producentům lepší ceny, ale ten model není vždycky nejlepší. A USA, to je poslední bod, tady musíme být velice pozorní z hlediska způsobu, jakým se zajišťuje marže v USA. Na to musíme dávat pozor. Nemáme tady zatím eh, zkušenost z hlediska pozitivního nebo negativního dopadu. Musíme se podívat za prvé, na schopnost zemědělců přistoupit na tento systém a za druhé kontrola rozpočtového dopadu. Děkujeme. Takže já, vy jste slíbil pak už, že končíte, proto jsem neklepal kladívkem do stolu. Podařilo se vám to, takže děkuji. Nyní, jak jsme již předtím uvedli, pan David Dobin který vede United Daily Farmers ze Spojeného království. Prosím, máte slovo. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Takže já řídím eh, mlečné družstvo. Máme 1450 eh, zemědělců ze, ze Severního Ryska, Skotka a Anglie. A eh, naše družstvo je kontrolováno samotnými farmáři, kteří mají radu, v níž se stanovuje cena. Jejím cílem je, aby vznikl zisk ze našich aktivit, abychom z toho byli schopni zaplatit naše členy. Máme několik zpracovatelských provozů. Jeden z těch větších zvládá 80% toho mléka, který je, které je především na export. A ty další jsou menší specializované firmy, které zásobují eh, místní trh. Ale jde o celý ten řetězec, nejenom o zemědělce. Takže abychom byli úspěšní, tak eh, potřebujeme účinné zemědělce, účinné zpracování a účinné poskytování služeb celému našemu združení. My pro, eh, částečně zpracováváme to mléko do podoby síra, částečně do mléka v prášku a pak další produkty, jako jsou třeba jogurty, zásobujeme mnoho dalších zemí, většina na středním východě, severní Africe, Číně a na Dálném východě. Zásobovali jsme i Rusko, tento trh se však uzavřel. Jsme klíčovým vývozním regionem, 80% našeho vývozu se musí vyvést, protože máme takový malý domácí trh, takže cítíme ten dopad klesajících eh, mezinárodních trhů jako první. A tam, kde jsme my dnes, eh, tak tam eh, hodně, hodně jiných lidí pocítí tu cenu brzo také. Máme 27, 0,27 cenu a je to samozřejmě velká pomoc pro ty zemědělce, kteří jsou v našem združení. Proč je ta naše cena na této úrovni? Protože když se podíváte na ten ukazatel, tak to ukazuje určitý koš různých cen od eh, například. Ten, tento koš je ovšem poněkud nižší než cena, kterou platíme my. Mnozí z vás vědí, co to je takzvaný mlečný cyklus. Tento cyklus je určován spíše nabídkou než poptávkou, protože poptávka je poměrně stálá, statická, ale v poslední době došlo k uzavření ruského trhu a Čína se zpomalila. Když se podíváme na kolísavost cen, tak předtím, než eh, Evropská unie odstraňovala ta opatření regulační, tak byl trh poměrně stabilní, ale v roce 2007, kdy byly zrušeni vývozní náhrady a změnily se intervenční sazby, tak jsme měli obrovský vzestup, který měl vrchol v roce 2007 a poté propad. A Marian Fischl Bowl tehdy řekl, že se musíme zbavit těch eh, vývozních náhrad, tak je znovu v průběhu krize Eh, vrátila, obnovila, což pomohlo stabilizovat velmi vážnou tržní situaci, kdy, které, se, ke, které se blížíme i teď. Evropská politika nyní je taková, že cena bude mít eh, kontrolu nad eh, výstupem ale to pak znamená, že zemědělci po celé Evropské unii budou eh, pochopitelně trpět. Pokud chceme stabilní ceny, musíme mít kontrolu nad produkcí a nejenom povzbuzovat poptávku. Pokud se podíváme na takzvanou cenovou transmisi, tak se podíváme, když to srovnáme třeba s Novým Zélandem, do jakým, do jak, tak to bylo, tam byly výrobky mnohem levnější než v Evropě, ale Teď už je to v podstatě okamžité, jak když se pořádají aukce, tak eh, kupující z našeho eh, družstva okamžitě znají cenu, takže ten přenos cen po celém světě je okamžitý a vidíme eh, přenos cen z různých regionů i z různých odvětví, jakým způsobem se to přenáší rovnou do spotřebitelských produktů, protože existuje daleko větší přehlednost Eh, cen. Takže po náhradách, po kvotách hrozí, že bude daleko větší volatilita, je eh, menší omezenost eh, růstu a ty cenové signály se teď přenáší ještě rychleji než dříve. Smlouvy jsou dobrou věcí, protože samozřejmě vytváří rovné podmínky, ale hrozí je, že porušují ty některé řetězce přenosu cenového přenosu cen a tudíž nedávají ten jasný signál, že se ceny mění. Proto musíme také kontrolovat eh, výstupy a nejenom cenu. A při implementaci eh, mléčného balíčku ve Spojeném království tak zatím byl dopad poměrně malý, spíše s tím, že se zavedly ty konzistentní smlouvy pro zemědělce, většinou mají roční smlouvy, ale pokud jde o zeměpisná eh, označení původu, tam došlo k velmi eh, malým eh, změnám. Stávající eh, trh pro mléčné výrobky se stabilizuje a bylo povzbudivé, že některé poslední aukce ukazují stabilitu nebo dokonce zvyšování. Víme, že stávající krize je zejména důsledkem zvýšené produkce částečně v důvodu, z důvodu dobrého počasí a také v důsledku předchozích vysokých cen. Když se podíváme na výstupy eh, z posledního měsíce, tak stále překračují poptávku. Vyvážíme asi 10 až 11 naší celkové produkce. Znamená, že každá kapka navíc musí najít odbyt eh, někde mimo Evropskou unii a jakýkoliv další růst evropského sektoru bude nutno vyvést. Proto budeme muset být nesmírně konkurenceschopností v naší produkci, zpracovatelství. A kromě toho je tu ještě další problém eh, měnový, protože vzhledem k poklesu eura bude ještě eh, další efekt vzhledem k tomu, že všechny ty smlouvy jsou oceněné v eurech. podstatě jsme byli svědky růstu ve všech zemích za uplynulých, eh, uplynulého půl roku. Takže v situaci bez kvot si dovedeme představit, že hodně zemí poroste, buď, buď už rostou, anebo že produkují eh, skutečně na úrovni té kvóty. Možná, že Irsko je nejznámější z těchto zemí, ale také Německo, které má, eh, tomu stačí růst jenom o trochu, a bude to znamenat značný přebytek. Jak věci zlepšit? Potřebujeme transparentní, účinný trh s futures v Evropě, kde budou moci zákazníci i zemědělci věřit cenám za jakýchkoliv okolností. Takový trh by eh, pomáhal i eh, prodávat prostřednictvím hedžování, a forward sale a tím pádem bychom měli něco zajišťovacího, co by se zároveň těšilo velkému, širokému uznání a důvěře. Musíme nahradit ruský trh, e, který e, doslova zdevastoval sír, sektor síra, produkce síru v Evropě. Evropská komise by mohla usilovat o otevření nějakých nových trhů eh, nebo mít nějaké preferenční dohody třeba s Čínou, kde zatím vyvážíme, ale máme nevýhodu eh, oproti například Novému Zélandu. Takže tam potřebujeme, aby se tarifová situace zlepšila, aby nám pomohla Evropská unie. Potřebujeme smlouvy, které zahrnují i koncové eh, zákazníky a zahrnou do celého řetězce i suroviny ve Spojeném království je sice jakýsi rozhodčí orgán, ale ten nemá příliš větší pravomoc, takže možná bychom mohli využít těchto zkušeností. Pokud jde o intervenční ceny, tak zatím je ta cena stanovená intervenční cenou. A tato cena je jaký, jakousi spodní hranicí dnem Zvýšení této ceny by zvýšilo i celkové dno té ceny. Nebo můžeme mít americký systém, kde řešíme marži a nikoli cenu. Výzvou je, abychom vytvořili udržitelný, udržitelný sektor, který se udrží pro naše příští generace. A myslím, že to se může dít jedině při vzájemné spolupráci všech článků celého dodavatelského řetězce. Děkuji za pozornost. Bardzo děkuji. Ja vám děkuji za to, že jste dodržel časový limit. Děkuji za zajímavou prezentaci a nyní prosím, aby si vzal hlas Alfred Enderle, producent mléka z Bavorska, který předsedá místnímu Združení zemědělců. Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, děkuji mnohokrát za tuto příležitost, abych hovořil z hlediska eh, praktika, z hlediska zástupce také producentské organizace a jsem rád, že se mohu vyjádřit eh, k této problematice. Eh, zastupuji bavorskou organizaci producentskou a dále jsem součástí také švábské organizace Eh, která se zabývala touto problematikou. My máme 40 mlékáren, to znamená zpracovatelských podniků, které jsou součástí této organizace a jsou tam také producenti z Bavorska a z Švácka. Eh, tato organizace fungovala velice dobře, vlastně dvě desetiletí, eh, takže jsme nemuseli řešit ty problémy, které tady zazněly před chvílí. Máme také eh, burzu eh, z jeho eh, bavorské části, která se týká komodity másla. Ta byla nedávno vlastně vytvořena. A co se týče mléčného balíčku, možná bych mohl říci, jakým způsobem toto řeší, řešíme. My jsme nositeli na chráněného původu na síry, jako je Emmental a ještě další produkty a e, tyto, toto množství může být omezeno, o tom se ještě nehovořilo. E, já jako zástupce těchto producentů jsem se snažil vypustit určité impulzy, nicméně e, zatím jsem tedy konstatoval, že tady je určitý zájem po ukončení těchto kvót přistoupit případně na tyto Eh, projekty, návrhy, které jsem rozšířil. Možná, že jsou to příklady, které se dají přenášet také na jiné regiony. Eh, v pozvánce jsem dostal několik otázek. Já jsem odevzdal písemně odpovědi. Doufám, že tyto odpovědi budou rozdány účastníkům. Takže nyní navrhuji, abych se zaměřil na některé úvahy eh, z hlediska mé zkušenosti. Já se domnívám, že po ukončení kvót v některých regionech se zvýší mléčná produkce, zvláště tam, kde blíž v předstihu vybudovány kapacity ustájení. A já bych vycházel tedy celkem z toho, že již minulý rok jsme vlastně počítali s tím, že dojde k ukončení těchto kvot a tudíž došlo v několika regionech k navýšení eh, těchto eh, cen. Tam, kde bylo výrazně investováno do kapacit a do ustájení, tak eh, samozřejmě tam musíme očekávat, že se využije fond pro rezervu. Je to nutné proto, aby se zachovala likvidita těchto mlékáren, i když ty ceny jsou vystaveny velmi výraznému tlaku. Takže samozřejmě likvidita těchto podniků je mm, eh, prvořadně důležitá. Krátkodobě bude docházet k snižování výrobních cen. To bylo konstatováno v rámci závěru, které jsme také registrovali u nás v Bavorsku. To znamená, eh, v příštím čtvrtletí nebo v krátkodobě budeme svědky tohoto tlaku na tyto eh, náklady, ale to ani tak nesouvisí s mléčními kvotami jako s volatilitou trhu a s těmi specifickými problémy, které tady zazněly, Rusko, Čína a tak dále. Celkem mohu eh, souhlasit s těmi třemi řečníky v tom smyslu, že dlouhodobě vidím eh, pozitivní prognózy z hlediska mléčné produkce. A také v minulosti eh, se to prokázalo, když teď hovoříme o tlaku na tomto trhu, tak Ehm, my jsme to registrovali selektivně na některých segmentech a posledních dvou letech jsme mohli zaznamenat, že na těch světových trzích došlo k velmi dobrému vývoji z tohoto hlediska a to musíme brát v potaz. Také vycházíme z toho, že pokud příjmy v těch nových ekonomikách na hlavu obyvatele se zvyšují, tak i spotřeba těchto mléčných výrobků se zvýší, což je dobrý odbyt nebo eh, dobré, dobrá budoucnost pro náš odbyt. A co se týče Evropské unie, tady dále bude fungovat teda intervence a hlavně možnost skladování, to jsou velmi důležité faktory. A máme také eh, možnost používat fond pro zvláštní podporu, zvláštní pomoci. To je velmi důležité, zvláště pro ty země, kde embargo na ruský trh ehm, vyvolalo potřebu používat eh, těchto rezerv. Eh, Tady je důležité, aby komise byla akceschopná místo dlouhých diskusí. My se eh, domníváme, že není možné, aby se toto řešilo krácením eh, přímých plateb eh, producentů. Mnozí zde hovořili také o možnostech zajišťování. To vidíme na těch termínových burzách, tak jak to už začíná fungovat. Jsou také příklady z jiných komodit. Já si myslím, že tady by bylo užitečné zorganizovat širokou kampaň ohledně těchto termínových burz v rámci Evropské unie. Jinak souhlasím také eh, s panem Raimondem eh, z Kopa Kogeka, co se týče exportu. Velký problém je samozřejmě koncentrace těch ehm, obchodních řetězců. My máme vlastně pět obchodních řetězců, které mají 80 podílu na trhu. E, to je pro nás velký strukturální problém a protikartelové úřady v Německu se tím začaly již zabývat a i EU toto vnímá již velmi kriticky. Tato koncentrace e, vede k tomu, že vylistování nějakého dodavatele ho může e, existenčně ohrozit a samozřejmě to potom eh, také eh, neumožňuje, aby ceny byly eh, vytvářeny na trhu. Proto potřebujeme protikartelová politická opatření. Co se týče znevýhodněných regionů, já sám mám 80 hektarů v znevýhodněném právě regionu. Tady mám chov, takže vím, o čem hovořím. Já pocházím a vlastně podnikám v takovéto znevýhodněné oblasti. A tady se domnívám, že mlečná politika může jenom částečně eh, se týkat těchto regionů, protože my potřebujeme ještě další politiky, které by eh, pomohly těmto regionům co se týče mm, standardů, tady potřebujeme určité kombinační přístupy, to znamená, ty podniky by měly být schopny mít ještě vedlejší přidruženou produkci. A já si myslím, že tuto realitu eh, bychom měli zohledňovat a měli bychom se snažit taky poradensky působit tak, aby mladí zemědělci byli schopni těmto výzvám čelit. V těchto oblastech se tvrdě pracuje a samozřejmě, že e, tito hospodáři musí být přesvědčeni o tom, že tato práce má účinky. Proto bychom měli odbourat byrokracii, která zatěžuje e, tyto zemědělce. Jenom pár slov. Například zákaz přivazování e, telat. To je věc, která byla přijata, ale v praxi to způsobuje, že mnoho drobných chovatelů si nemohou pořídit eh, tato zařízení na přivazování zvířat. A eh, pokud tady nebudou výjimky pro eh, tyto regiony, tak bude docházet k eliminaci těchto drobných chovatelů a drobných podnikatelů je také velmi nesmyslné, aby tito malí eh, zemědělci byli zatěžováni byrokratickými eh, výkazy a dodržováním některých eh, zbytečných ekologických nařízení. Také směrnice o fauně a flóře vede k velkým problémům u nás. Dochází k tomu, že některá ekologická opatření jsou naprosto kontraproduktivní, takže i v tomto smyslu tyto regiony by měly mít mnohem větší prostor z hlediska zasahování eh, do eh, těchto problémů. Dále, co se týče druhého pilíře a oddělení eh, nebo eliminace vazby je na půdu je záležitost, která podporuje tyto znevýhodněné regiony, ale za předpokladu, že budeme mít Eh, takzvanou záchranou síť. Co se týče TTIP, to vnímáme velmi pozitivně. Samozřejmě musím tlačit na to, aby eh, jakostní standardy byly eh, dodrženy, zvláště z hlediska chráněného původu a zeměpisného označení. Právě v Německu je zjevné, že ta populace je velmi citlivá na tuto záležitost. Co se týče nových opatření z hlediska řízení tohoto trhu. Hovořilo se o Švýcarsku, Kanadě. Já si myslím, že není nutné, není možné toto převádět, protože máme velmi eh, různorodé postupy a tato různorodost a ta diverzita v Evropě je vlastně eh, pozitivním prvkem, který bychom měli uchovat. Děkuji. Bardzo děkujeme. Přehočíme do... Děkuji. A nyní odpovědi. Takže jako první pan Des. Děkuji. Dvě minuty. Mnohokrát děkuji, pane předsedo, a srdečné díky eh, všem řečníkům, kteří dnes hovořili. Jaké jsou moje poznatky eh, z těchto vystoupení? Já myslím, že tady není nějaký všemocný patent já pocházím z Bavorska. Bavorsko vyrábí mléčné výrobky. My vlastně e, vyrábíme dvakrát tolik více mléka, než spotřebují e, obyvatelé e, Bavorska. Takže já bych řekl, v podstatě 40% těchto mlékáren by mělo odpadnout v Bavorsku. Já si myslím, že tady musím souhlasit s tím, co tu zaznělo. My z hlediska státu nemůžeme najít nějaké všeobecné řešení. Tady se hovořilo o té ceně 25 centů. Moje mlékárna platila 37, víc jak 37 centů. Takže ani tady to nemůžeme regulovat jednotně. Roku 95 na jihu Německa byla velká mlekárna, která téměř zkrachovala, protože tam bylo špatné vedení. Pak nastoupilo nové vedení, e, tato mlekárna investovala a mm, platili se dobré ceny. Jiná mlékárna byla roku 95 naprosto zdravá ekonomicky, ale neinvestovala, nebyla již konkurenceschopná a musela vlastně se připojit k velkému koncernu, protože nemohla samostatně fungovat. Takže tady to není možné řešit na úrovni státu. Eh, samozřejmě že se musíme podívat na cenu, která se platí producentům e, a musíme e, hledět na to, aby tyto producenti byli schopni také investovat. Nebylo by dobré, aby do toho vstupoval e, stát. Musíme se inspirovat také chovateli, například prasat a hovězího dobytka potřebujeme určité nástroje, eh, které bychom mohli použít v rámci krize. Já nejsem proti intervenčním cenám, ale v některých příkladech je pravda, že bychom měli mít možnost rychle zasahovat a v jiných případech nikoliv. Je pan posel de Castro. Grazie, Děkuji, pan de Castro. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl také poděkovat odborníkům, hlavně v tomto druhém bloku přednášek. Jim Nicholson eh, určitě bude mít spoustu materiálu, se kterým bude moc dále pracovat. Dovolte, abych schrnul eh, za prvé ten balíček, eh, jak jsme zde mnohokrát konstatovali, je určité opatření, které by mělo řešit tu, to vzniklou situaci ale zatím k žádnému nějakému výraznému průrazu nedošlo. v podstatě jenom ty programové opatření týkající se síru, to snad bylo jedině nové. Jinými slovy, jestliže bude navýšená výroba, tak budeme muset mléko vyvážet tam, kde je větší poptávka, protože ten evropský trh je skutečně saturován. Jestliže se podíváme na mechanizmy, které máme k dispozici, e, a nehovořím o e, kvótách, nikdo nechce se vrátit ke kvótám, protože Evropa musí být konkurenceschopná a chce využít té příležitosti, kterou mu dávají zahraniční trhy, Eh, tak pak je potřeba si uvědomit, že jestliže chceme tedy vyvážet naší produkci, tak eh, musíme mít určité řídící mechanismy na straně dodavatelů. Jestliže eh, země vyrábí o 10% víc, než je schopná absorbovat a není schopná těch 10% vyvážet někam jinam do Evropy, tak pochopitelně to bude mít dopad na vnitřní trh a ten problém se pak přenese na ty malé středně velké podniky, protože ty vlastně vyrábí jenom to, co vyráběli vždycky. Jinými slovy, potřebujeme mít eh, pružný mechanismus, který bude mít přesně stanovené eh, cílem, eh, kdy budeme vycházet z této pružnosti, kdy ten základ nebude povinný, ale je potřeba, aby vyvíjel určité pobídky nebo naopak brzdil pobídky a každý musí eh, být zodpovědný za to, když se mu nedaří to, co eh, eh, se od něj očekává. Jinými slovy, dá se to říct velice snadno, ale není tak snadné to převést do legislativy. A přesto si myslím, že právě o to se musíme pokusit. Děkuji. Co se týče těch dobrovolných omezení produkce, tato situace pochopitelně uh, Eh, je podobná, jako když vám omezují čas, eh, po který můžete hovořit. Pan Agnew? Eh, pane předsedo, já většinou se držím pravidel a myslím si, že teď na mě není řada. Jestli všichni trváte na tom, že chcete slyšet to, co řeknu, tak já to udělám. Uh, Eh, vůbec mě nepřekvapuje, že zelení nechtějí, abych eh, něco říkala, ale já skutečně něco vím o tom European Milk Board, eh, ale přesto mě věci zaujalo to, co jste říkala. Vy jste říkala, že jestliže tedy vyrábíte příliš mnoho, tak potom budete mít nižší cenu, anebo můžete snížit Eh, výrobu a získat vyšší cenu. Nikoho nepřekvapí, že jsem šel tou druhou eh, cestou. A to si myslím, eh, že je způsob, jak se bude chovat většina producentů. My jsme do určité míry tlačili na dodavatele, ale nejsem si úplně jistý, Eh, jakým, jestli rozumím tomu, jakým způsobem ta vaše komise vlastně funguje, v kolika zemích fungujete, eh, kolik máte producentů ve své komisi, kolik litrů vlastně spravujete, abych to tak řekl. A pak by mě také velice zajímalo, co, kdyby nám řekl pan Dobin, eh, co on o těchto opatřeních ví a jestli vy byste taková opatření přijali, protože vy přece jste v čele takového velkého družstva. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěla eh, říci, že této diskuse se účastním už řadu let a každý rok v podstatě slyšíme ty stejné argumenty, eh, slyšíme různé věci, které mají podpořit všechny ty změny, ke kterým dochází. <clears throat> Jestli nás to dovede k liberalizaci, myslím si, že to se jedná o model, který jsme viděli eh, ve Spojených státech v roce 2006, kdy malí producenti eh, eh, a viděli jsme, jaký dopad to všechno mělo právě na ně. Velké zemědělské podniky Eh, kde byly tisíce krav. Eh, eh, potom žili ve velice malých stájích nebo nevyhovujících stájích a to skutečně mělo velice negativní dopad také na životní prostředí a vlastně na celé odvětví ve Spojených státech. Jinými slovy, nezbývá nám, než být upřímní a říci, jak chceme, aby vypadala budoucnost našeho odvětví zde v Evropě. E, ještě několik slov. Já e, se nedomnívám, že stačí, když budeme proaktivní. Co se týče těch trhů s futures, o tom jsme již hovořili před tou poslední krizí, ale tu myšlenku jsme nakonec opustili, protože jsme e, nechtěli, aby se celé naše odvětví dostalo do rukou spekulantů. Eh, protože velice eh, často eh, je to skutečně urážlivé. Co se týče té typu, na zemědělském výboru nám byla předvedena určitá studie a bylo nám řečeno, že zemědělství z toho nebude v žádném případě mít výhody. Čili kdo to bude, kdo eh, eh, na tom eh, získá, kdo z toho bude mít prospěch. Myslím, že musíme být skutečně upřímní, musíme se podívat pravdě do očí a musíme si říci, jaký, jakou budoucnost chceme. Hausling. Pan Hausling. Ja, ich kann mich nur Ano, já myslím, že jsme tady neslyšeli věci, které by byly nějak nové. Uh, protože ti, kteří eh, žijí z liberalizace trhu, říkali to samé. A eh, ti, kteří hovoří o liberalizaci trhu, vždy plánují zároveň, že eh, bychom měli podporovat zemědělce v rámci EU. Takže tady se budou přesto vydávat dosti velké peníze, protože to je předpoklad pro konkurenceschopnost evropských trhů. Pokud chceme mít eh, například konkurenceschopnost eh, s Novým Zelandem, s USA, tak můžeme to dělat bez těchto podpor? Vy jste popsali mm, německou situaci jako úžasný svět. Nemáte žádné eh, problémy z hlediska odbytu a zanikání mlékáren. Mm, myslím si, že musíte mít také problémy z hlediska strukturálních změn z hlediska budoucnosti. Já jsem v podstatě v celém tom kolečku nezaznamenal někoho, kdo by se vážně eh, zabýval eh, koncepcí EMB. Samozřejmě neříkám, že by se to mělo přebírat, ale bylo by dobré alespoň to analyzovat a probrat jednotlivé modely, které bychom případně mohli použít v budoucnosti v rámci regulace. Jinak všem děkuji, všichni zpívali jednotně píseň na oslavu liberalizace, ale v konečném efektu eh, budou trpět zemědělci a profitovat budou pouze velké struktury. Víme, víme. Ano, víme. Pan Danta. Děkuji. Ani Danta. Slyšeli jsme několik příspěvků dnes odpoledne, některé směřují stejným směrem, jiné opačným. O co jsem slyšela, jsem si eh, odnesla, poznamenala několik věcí. Jednak chci poděkovat zástupci komise, který hovořil o ceně mléka v prosinci. Takže došlo ke zlepšení informování komise, protože posledně, když jste tady hovořili o ceně mléka, tak jste měli spoždění tři měsíce. Tím se dostávám k tématu té observatoře a ke znalosti trhu. To je téma, eh, v kterém jsme již hodně pokročili, hodně už několik měsíců o tom mluvíme a eh, měli bychom tento eh, nástroj dále zjemnit, tak, aby se z toho stal skutečný veřejný nástroj, který umožňuje všem se seznámit s vývojem trhu v zájmu předvídatelnosti. No, pokud je o Evropskou komisi, tak vy jste uznali, že směřujeme ke krizi na začátku roku, to znamená všichni eh, operátoři eh, trhu, kdyby byly aktivovaní, tak by možná krize byla menší. Ale pouze jedna nebo dvě procenta mléka navíc, eh, které jsou na trhu, způsobily tohle zhrousení cen. To je něco, co chci zdůraznit. Dále další věc, kterou je potřeba zdůraznit. To je eh, nečinnost v době krize. Čili jaká je eh, tendence eh, versus tedy nástroje k, na dočasné řešení krize. Intervenční cena to je pouze nástroj rady, čili to je na radě. Ale použijeme také nástroje, které umožní regulovat produkci z krátkodobého hlediska, v krátkodobém období, abychom eh, byli schopni stabilizovat trh v době krize. To si myslím, že je jediná možnost, kterou máme, protože jinak eh, to bude kolektivní selhání. Pan posel Serao. Pan Serao. Obrigado, senhor E quero também cumprimentar. Děkuji. Vážený pane předsedo, já bych chtěl také poděkovat jednotlivým řečníkům, kteří vystoupili, ale Chtěl bych eh, také oslovit zástupce mléčné produkce, který eh, hovořil a chtěl bych tady pozdravit eh, také zástupce mléčného průmyslu ze severu Portugalska, kteří jsou zde. V každém případě bez kvót nebo s kvótami je E, zde problematická situace a je nutné se přizpůsobovat více poptávce. A je nutné hledat určitá ekonomická řešení. To se bude týkat zvláště mojí země. U nás vlastně mléčná produkce představuje 70 celkové zemědělské produkce. Je nám jasné, že musíme Eh, tuto produkci zhodnocovat, eh, přinášet eh, přidanou hodnotu. Jaká bude cesta Evropské unie? Konec kvót bude mít různý dopad v současné době na jednotlivé země a bude to různým způsobem ovlivňovat členské státy. Jaké mechanismy má k dispozici komise, které by mohla integrovaně používat v Evropské unii a řešit situaci jednotlivých odvětví. Paní Doc. Děkuji, pane předsedo. Zemědělci ze severního Irska eh, zakouší dramatický pokles cen. Teď mají asi 22 pencí na litr, což znamená asi 26 centů. A to je pod cenou produkce a vyvolává to extrémní tlak na eh, malé podniky, rodinné podniky, zvláště na ty, kdo významně investovali do svého podnikání. Slyšeli jsme tady mnoho různých středně a dlouhodobých řešení, ale ty nevyřeší bezprostřední eh, problém s cash flow v, pro územědělců v Severním Irsku i jinde v Evropské unii. Takže se vás chci zeptat všech panelistů, jestli byste eh, prosím mohli pojmenovat eh, nejefektivnější bezprostřední opatření, které by měla komise a rada přijmout na podporu eh, zemědělců a na zájmu stabilizace trhu. Můžete prosím připojit ještě větu k tomu, co se stane na jaře po konci kvót a jaké může být eh, rozumné očekávání eh, racionální, pokud jde o eh, nárůst produkce? Pan Hajtoma. Je Samozřejmě, že by eh, nabídka měla být přizpůsobena poptávce, čili cena by měla být že napojena na světovou cenu. Pokud to odpojíme, tak hrozí nadprodukce. Proto já příliš nepodporuji vyšší intervenční cenu a exportní náhrady, ale myslím si, že je důležité posílit konkurenceschopnost Evropské unie. A také jsem pro zrušení mléčných kvot, protože myslím, že to byla, bylo znevýhodnění v naší pozici na, na světovém trhu. Souhlasím s panem Šatelie, pokud jde o nástroje pro zvýšení konkurenceschopnosti a pan Anderle, že bychom měli eh, snížit um, byrokracie v, u takových věcí, je, jako je Natura 2000 a směrnic, směrnice o dosečnanech. Eh, Zajímalo by mě, jestli se skutečně e, zvýší těmi opatřeními, která říká konkurenceschopnost, nebo to bude naopak nevýhoda k tomu, co říkala pana, paní Kajpema. Pan Miller. Paní Miller. Vážený pane předsedo, srdečné díky expertům za to, že nám jaksi poskytli tak rozsáhlý obraz situace, a z toho mohu vyvodit zajímavé závěry. A jako aktivní farmářka, která vlastně 30 let musela žít s kvótami, musím říct si nyní, že jsem ráda, že to je konečně pryč, protože tyto kvóty nás stály mnoho peněz, jenom eh, proto, abychom měli právo produkovat mléko. Já si myslím, že když se chceme chránit z nevýhodněné oblasti, tak musíme vyslat politické signály, a také eh, připravit odpovídající programy pro doprovodná opatření. Kvóty nikdy eh, netlumily strukturální změny, právě naopak. Mnoho podniků přestalo fungovat, ať už je to s kvótami nebo bez. A teď mám dvě otázky na komisi. Za prvé, domnívá se komise, že dojde k navýšení intervenční ceny a jakým způsobem chce komise v konečném efektu uchovat právní základ pro to, aby observatoř mohla být vybavena eh, konkrétními údaji. Pani poslu Hojbuš. Pani Hojbuš. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. My jsme vyslechli mnoho analýz a také trošku návrhy na změny. A demarkační čára byly smlouvy a export. Pokud chci udělat eh, smlouvy eh, s dostatečnými, eh, s dostatečnými maržemi pro výrobu a výrobní náklady, tak je to v pořádku. Ale jaký je tady zásadní problém u těchto smluv? Tam jde o to, že v podstatě musíte se pak ocitnout nebo čelit situaci, která je nepředvídatelná. A pokud to má řešit trh, tak pak by měl umožnit dostatečnou reakci na nabídku. Já už jsem také 30 let farmářkou a také vím, že se tady neustále hovořilo o otevírání se trhu. A vždycky jsem si kladla otázku, proč se ty krize stále objevují, proč se tady Eh, ocitáme v nových krizích. Proto mám pocit, že ty prognózy jsou někdy nesprávné a nástroje pravděpodobně také. A musím se zeptat komise, máte možná špatnou křišťálovou kouli, protože eh, v mnoha případech ti zemědělci mají kvalitnější prognózy. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, onze staatssecretaris was vorige week bij de Krunewoche. Vážený pane eh, předsedo, Eh, minulý týden jsme byli velice pišní na nizozemský eh, mléčný sektor, protože produkce se výrazně zvýšila, ovšem ceny poklesly. Takže mm, nyní máme 30 eh, centů. A ten spotřebitel platí stále příliš mnoho. Není to logické, musíme tady něco udělat. A proto se ptám těch prvních dvou řečníků. Nemohli bychom zajistit, aby Eh, družstva byla lépe zastupována v rámci producentských orgánů, tak aby bylo možné uchovat menší hospodářství a aby bylo možné mít prostředky pro eh, rozvoj na venkově, to znamená brát zdroje z druhého pilíře a také v souvislosti s naturou dvě. Právě v Nizozemsku by toto bylo relevantní, protože Není možné, aby tento proces eh, probíhal v neprospěch rodinných podniků a cestovního ruchu. Pan Dorfman. Danke, Herr Pane předsedo, eh, vy jste eh, už poukázal předtím na situaci těch okrajových periferních oblastí a musím tady s vámi být zajedno a souhlasím taky s experty, kteří říkali, že intervenční ceny a navýšení přináší v podstatě spíše problémy těmto eh, regionům. A eh, co se týče eh, pobídek z hlediska produkce, tak ty by byly možné pouze tehdy, pokud by ta produkce měla jistou budoucnost. A tady toto může uškodit těmto horským oblastem, pokud tady nebudeme mít eh, odpovídající rámec. Já bych chtěl poukázat na dvě, tři věci. Za prvé, když se podíváme na horské oblasti, tak je musíme dát eh, na stejnou úroveň jako úroveň těch znevýhodněných oblastí. A musím říct, že tady eh, ty snahy o konvergenci ještě nebyly ukončeny a vlastně byly tady některé snahy dělat vše proti tomuto eh, proti této konvergenci. Já znám zemědělce, kteří mají mnohem eh, nižší platby než jejich kolegové z jiných oblastí a oni dostávají také o 3-4 eh, litrů méně než jejich kolegové, takže to není na stejné úrovni. Myslím si, že bychom měli znova toto promyslet, potřebujeme určitou pozitivní diskriminaci a musíme dát těmto zemědělcům něco, co nemohou mít ty ostatní. Například um, intervenci, mm, která by se eh, týkala eh, podpory zpracovitelských podniků právě v těchto horských oblastech, protože to by přesně tyto zemědělci tam potřebovali. Paní McGuinness. Thank you, chair. Děkuji vám, pane předsedo. Myslím, že jedna věc, která mě opravdu zajala, bylo to, co říkala komise, to mě trošku překvapilo. Mě překvapilo, že oni by byli překvapení, že, prác, že ceny tolik poklesly koncem roku. Mohla by komise odpovědět na moji otázku. Byl ten pokles cen zapříčiněn pouze slabostí trhu kvůli eh, oslabení eh, poptávky v Číně a vlastně uzavření eh, toho ruského trhu, a nebo i z jiných důvodů. Slyšeli jsme návrh European eh, eh, Milk Board, která v podstatě eh, navrhuje o podobné opatření. Teď ne, neměli jsme kvóty, pak jsme je zavedli. Mělo to být původně na pět let. A teď žijeme v éře, která je nevýdaná. Je to období rizika a také příležitosti. A co bych teď chtěla od panelu slyšet? Domníváte se, že procházíme nyní krizi, protože komise říká, že nikoliv. A vidíte nějaké příležitosti, protože my všichni začneme být pesimističtí, když trhy klesají. Loni nikdo pesimistický nebyl, když šly, když šly ceny nahoru. Takže můžete se k tomu vyjádřit? Pan, pan, pos, pan posou Pan Vegas. Máte minutu. Děkuji. Myslím si, že ta diskuse eh, naprosto odráží ten model, který bychom si přáli zde v Evropě. Eh, jestliže se podíváme na eh, rok 2014, to byl rok eh, rodinného zemědělství. My víme, že právě rodinné zemědělství je ta nejlepší cesta k zajištění dodávek potravin, podpoří to naši důvěru. Kromě toho to také přispívá k udržení biodiverzity a k dalším věcem. Ten produktivní model, který máme v Evropě, respektive eh, eh, se právě tímto zabývá a proto je potřeba ho udržet. V tom eh, našem odvětví však je tento model ohrožen a možná, že ani do budoucnosti nepřežije. Jinými slovy, otázka je asi taková. Jestliže se podíváme na strukturu tohoto modelu, tak jakým způsobem se odráží v celém tom odvětví. Hele, Garcia, děkuji. Já i nadále si myslím, že ta současná situace je vlastně velice heterogenní. Um, hovořili jste tady například o mléčných výrobcích na export. Pochopitelně eh, eh, nechceme nikoho nutit, aby eh, v regionu například určitém byly uzavírány některé zemědělské podniky. Je potřeba všechny tyto věci mít Eh, na paměti. Ve Španělsku hovoříme často o distribuci, protože máme problémy s distribucí. Eh, zatím jsem eh, si nevšimla, že by někdo o tom hovořil, ale myslím, že to je součást toho, čemu já říkám heterogenní situace. Ráda bych se zeptala na to, jestli bychom neměli nejprve definovat to, co myslíme krizí protože úroveň krize nemůže být stejná v Chorvatsku, ve Velké Británii, v Německu, ve Španělsku. Čili možná by bylo dobré, kdybychom si definovali krizi, to by nám potom možná pomohlo také spustit ty mechanismy, evropské mechanismy v situaci, kdy to potřebujeme, ale souviselo by to i e, s těmi e, průměrnými cenami. Nemyslíte si, že by to bylo užitečné? E, velice děkuji. teď pan Kotes, komise, máte pět minut a potom eh, dvě minuty pro každého odborníka. Pan Nikolson potom bude poslední řečník. Pane ředitele, máte pět minut. Eh, děkuji, pane předsedo. Eh, dostal jsem mnoho otázek a kromě toho já bych velice rád reagoval na ty skvělé prezentace, které se zazděly. Můj první bod Eh, se eh, týká celé řady otázek, otázek, které se ptají na to, jestli jsme v krizi nebo nejsme, jestli jsme schopni předvídat krize. Eh, včera jsem seděl vedle mého komisaře, který řekl, že není krize. Jestliže se podíváme na tuto krizi, tak Eh, a co se týče, pardon, cen, tak tady si myslím, že ten obrázek není úplně kompletní. Včera se komisář obrátil na asi 8 nebo 9 eh, zemí, eh, které ještě vůbec nám nedali k dispozici údaje. Všechny ty údaje, které máme k dispozici, neukazují na to, že by existovala celoevropská krize. Ale určitý problém je, a já budu první, kdo eh, to zmínil již, že skutečně se snažíme tu situaci řešit, že si uvědomujeme ty obavy, jaké existují na straně eh, zemědělců, ať už to týká pobalských zemí nebo jiných eh, oblastí, ale skutečně si nemyslíme, že bychom mohli hovořit o celoevropské krizi. A nebylo by dobré, kdybychom si to namluvili, že v krizi, v krizi jsme, nebo že bychom se do ní jaksi vmanipulovali. Proto jsem eh, byl velice rád, eh, když několik řečníků zde mluvilo o tom, že perspektiva je poměrně dobrá. Eh, mohl bych tady hovořit o tom, co komise dělá, proto abychom pomohli najít výrobcům alternativní trhy. Poté, co jsme přišli o ten ruský trh, zřejmě ta ztráta bude poměrně dlouhodobá. A pochopitelně to souvisí také s té typ s co se týče e, mléčných výrobků, tady si myslím, že máme skutečně ofenzivní pozici. Myslím si, že existuje v Americe trh e, pro naše e, síry, které navíc mají velkou přidanou hodnotu, protože mají všechny ochranu. Eh, společně s dalšími eh, aktéry eh, bychom chtěli najít další taková ta působiště. Pochopitelně, ale nemáme žádnou křišťálovou kouli. Kdybych ji měl, tak bych tady neseděl, ale seděl bych někde na pláži v Karibském oblasti, ale to neznamená, že se těmi věcmi vážně nezabýváme. Já už jsem řekl, že ta observatoř je mimořádně závažná, závažný pokus o tom využít maximálně to, co máme k dispozici a teda určitě s tím nebudeme eh, eh, a s tím nepřestaneme s touto snahou, <clears throat> protože komise považuje činnost této observatoře za mimořádně důležitou. Ehm, ještě jedna eh, věc týkající se toho, co vlastně komise dělá, jestli by měla reagovat. Pochopitelně, že jsme připraveni na do reagovat To rozhodnutí eh, skoncovat s kvotami padlo v roce 2003, nikdo to nebral na lehkou váhu. <clears throat> Je to navíc rozhodnutí, které odpovídá naší eh, obecné filozofii. Podobně jsme se zachovali v případě jiných komorit, kdy přecházíme tedy na eh, podporu na, přímý, na přímé příjmy. Jedná se tedy o rozhodnutí, které jsme zvažovali dlouhou dobu a teď v roce 2014 eh, eh, logika eh, se dostavila také do odvětví mlékárenského. Pochopitelně, že to je složité. Stejná situace a stejná diskuse bude následovat, co se týče kvot na cukr, které přestanou platit v roce 2017. Myslím si, že Eh, nemůžeme eh, se vzdalit od to směru, eh, který jsme nastoupili. protože by to, jak říkám, kdybychom například šli cestou intervenčních cen, tak by to bylo v rozporu s naší logikou. To je asi tolik, co bych chtěl říci. Pane předsedo, myslím, že jsem snad reagoval i na ty dotazy, které byly adresovány přímo mně. Děkuji. zemědělci, výrobci mléka, družstva, ti všichni mají určité úspory, to eh, a ztrácejí je pomalu, takže si myslím, že skutečně jsme na Prahu začínající krize. Teď bych tedy dal eh, řečníkům každému dvě minuty. Pan profesor Toys bude první. Já, vielen Dank, Herr Vorsitz. Mnohokrát děkuji, pane předsedo, bylo tady mnoho otázek, mnoho podnětů, možná pět bodů v těch dvou minutách, které mám k dispozici takže nemohu odpovědět na mnoho otázek. Podle mého názoru první bod otázka, zda bychom měli litovat toho, že tyto kvóty eh, zanikly eh, a tvrzení, že tyto kvóty mm, nezabránily krizi. Já si myslím, že nebyly způsobilým nástrojem. A dále řízení podle nabídky, tak jak to říká eh, Milk European Board, to je nerealistické. Za třetí, volatilita cen. To neznamená krizi. Volatilita cen znamená, že tady jsou vysoké ceny, nízké ceny, že se prostě tady eh, mění tyto eh, situace a je to otázka schopného managementu a přizpůsobování. Tři roky jsme měli vysoké ceny a takže první měsíc nižších cen nepředstavuje pro mě krizi. Za čtvrté, můžeme toho litovat, ale já si myslím, že mléčná eh, produkce se eh, bude soustředovat na ty regiony, kde vždy existovala a že bude docházet ke koncentraci. Doufám, že to nebude tak vysoká koncentrace, aby docházelo také k dolekalizaci této výroby. A poslední bod. Co se týče mm, podpory pro znevýhodněné regiony, to je velice legitimní politický e, cíl, i když já nerozhoduji o této legitimitě. Ale pokud je zde tato snaha, tak by to neměla být intervenční cena, ale e, tato produkce se tam udrží pouze tehdy, pokud ten politický nástroj bude šitý na míru danému znevýhodněnému regionu a pokud se to prodiskutuje s lidmi. Děkuji, profesore. Teď bych chtěl požádat paní Kempemu. Jestliže chcete řešit krizi, tak se musíte podívat na to, jaký je problém. Ten problém spočívá eh, v eh, nadvýrobě. A právě tato nadvýroba je ten hlavní problém. Jestliže budeme používat eh, eh, ty prostředky, eh, které používáme pro krize, tak je to špatně, protože takzvané krizové prostředky bychom měli používat pouze v době krizí. Pochopitelně je potřeba se podívat také na to, co se děje eh, v jiných eh, zemích. Myslím si, že bychom si měli blahopřát, že pouze v malých částech Evropy existují problémy s ochranou životního prostředí, kdy všichni jsou rádi, kromě tedy těch producentů. Já jsem v prosinci byla na sympoziu, který organizovala Evropská komise, všichni byli velice pozitivní Eh, zatímco eh, eh, počet faktických producentů mléka se snižoval. Čili jestliže si někdo myslí, že jde skutečně jen o to, aby každý vydělával víc, tak možná, že já jsem na špatném místě, možná, že vůbec nerozumím tomu, co to je společná zemědělská politika, možná, že to máme na papíře, ale možná, že mluvím jiným jazykem. Jestliže nebudeme chtít řešit problémy, jestliže nebudeme eh, eh, využívat například toho principu, že kdo zatěžuje trh, by měl také za to platit, tak potom nemůžeme tyto krize řešit. Děkuji. Děkuji, pan Vincent. Děkuji, pan Chatelier. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že mnoha diskuze se týkala definice krize a to samozřejmě neusnadňuje tu situaci, protože je velká nesourodost cen v Evropě eh, výrobní náklady jsou velmi různé a to samozřejmě neusnadňuje tu situaci v období, o kterém mluvíme jako o krizi. Takže myslím, že tady je velká práce ještě, která nás čeká z hlediska eh, zohlednění jednotlivých výrobních nákladů a také způsobu, jakým řeší zemědělci tento problém. Druhá myšlenka. Myslím si, že není krize světové poptávky. Je tady navýšení světové poptávky a, a to, že říkám, eh, že eh, musíme pracovat na mezinárodních trzích, není nic liberálního. Ne, eh, mezinárodní trhy rostou, máme dva dodavatele hlavní, Nový Zéland, který za deset let už nebude moci dynamizovat svoji nabídku, a USA, které rozvíjí svoji politiku ve zvláštních ekologických podmínkách. Takže ano, Evropa musí reagovat na růst mezinárodních trhů. A tento růst těchto trhů nemůže ale samozřejmě zdůvodňovat navyšování produkce bez eh, určitého zaměření. Musíme tedy dobře znát všechny nástroje, musíme přesně znát nabídku v reálném čase, to je velmi důležitý aspekt. A pak musíme být schopni najít takové formy regulace, a o to jde, které nebudou individuální, ale kolektivní, a to ve světě, kdy e, hospodářská soutěž neusnadňuje toto řešení. To je to, co je podstatné v Evropě. A já souhlasím s některými vystoupeními z hlediska krátkodobého řízení. Nejde o to, abychom eh, vymýšleli nějaké nástroje, které budou řídit neustále tento sektor. Toto odvětví je stále proměnlivé. Eh, pan Des tady rozvinul myšlenku, že prostě podnik, kterému se nedaří a neumí to, tak ne, neuspěje. To souvisí s vedením, s řediteli těchto podniků, kteří musí mít eh, schopné vedení, musí mít schopné projekty a eh, tyto evropské podniky mohou pak uspět. A poslední bod, o kterém bych chtěl hovořit, je velmi důležité umět správně provázet modernizaci těch, kteří sází na mléko. Bardzo děkuji, mi to dobře. Děkuji, zní to dobře, ale jak konkrétně přenést tu koncepci představivosti eh, na naše, našem zemědělcům, jak, jak ji využít. Pan Dobin, děkuji. Takže první otázka, je krize? Pokud se zeptám zemědělců v mém našem družstvu, tak ano. Zlepšuje se ta krize, stabilizuje se trh? Ano, ale všichni se znepokojují, že to mm, může propadnout jaksi dvakrát na to dno eh, teď eh, jsme se eh, ještě, ještě nepřišlo jaro v Evropě, takže co dělat? Těm, kteří říkají nic, tak říkám, je politicky únosné, aby naši zemědělci zkrachovali a neuživili své rodiny. Pokud to necháme na trzích, ano, trh si to vyřeší, ale takovým způsobem, který nemusí pro nás být společensky únosný. A jaké co se týče návrhu European Milk Board, my se nesnažíme privatizovat kvóty, ale potřebujeme nějaká opatření k tomu, aby zemědělci měli včasné signály o nějaké nadměrné e, navíce. Takže jinak nevím, co dělat, kromě vyšší intervence. Jenže ti, kteří říkají, že vyšší intervence e, pomůže těm, kteří nadprodukují, tak já si myslím, že to tak e, nemusí nutně být. Posledně, když jsme měli intervenci, tak Evropská unie na tom vydělala, neprodělala nic, takže eh, realita je taková, že záleží na tom akorát, že dě, děkuji, navíc nám čas. Děkuji. Děkuji vám. A ještě pan Alfred Enderle. Prosím. Eh, Velmi krátce pár odpovědí tady bylo řečeno, že jsem to tady líčil, jako by vše bylo e, naprosto v pořádku. To říkal jeden poslanec. Ne, já jsem chtěl hovořit o realitě. A chtěl bych vám říci, jak to bylo roku 2013. A to nebyla krize. Evropská průměrná cena byla 35,9 centů a v Řecku 44,2 a v Rumunsku 26 celých čtyři. Takže vidíte, že je to odlišné podle místa, v kterém se nacházíte. A přesto jsme neříkali, že v Rumunsku byla krize, takže musíme najít definici krize, s tím souhlasím. Kvóty mm, nezadržely strukturální změny. To jsme pozorovali v našem regionu s velkým znepokojením. Ta strukturální změna nastane a proto jsou nutná doprovodná opatření, zvláště v znevýhodněných regionech tak abychom tam mohli udržet mléčnou produkci. Potřebujeme záchranou eh, síť, eh, která nám byla slibována a byla také, bylo také slibováno, že bude zaměřená na trh. Já se domnívám, že to bude možné. První pilíř, skladování a tlumení eh, výrobních nákladů. Já jsem řekl, že e, výhodou Evropy je různorodost výrobních postupů. My máme velké problémy se středními podniky. To jsou možná 100 e, milionů až 500 milionů litrů mléka. Pokud chceme mít kvalitní produkty, tak eh, musíme konstatovat, že zde existují velké rozdíly z hlediska požadavků. Když hovoříte s čínskými odběrateli, s ruskými odběrateli, tak je tady velká různorodost. A tady by EU mi mohlo sjednotit určité postupy, protože právě střední podniky eh, z důvodu byrokracie nejsou schopni těmto poptávkám eh, vyhovět. Také notifikované orgány by měly být podporovány vedle těch producentských organizací a je nutné eh, samozřejmě snižovat eh, byrokracii tak, aby se nesnížily šance do budoucna. Pan posil Nikols. Děkuji. Nyní pan poslanec Nikolson, jakožto pan zpravodaj. Eh, tlumočníci eh, souhlasili, že strpí, eh, zůstanou trochu déle, takže prosím, máte slovo. Děkuji vám. Dovolte mi využít této příležitost k tomu, abych jednak poděkoval tlumočníkům za jejich velkorysost. Pokusím se nezdržit je o nic dále, než bude nutné. A děkuji také všem, kdo dnes přispěli a promluvili. E, Začali jsme už před tři a půl hodinami, takže blahopřeji všem, kteří to ustáli, e, kteří e, všechno vyslechli a ti z, ti z vás, kdo já jsem si všiml ty, kteří, kte, kteří kritizovali a pak zase pak rychle odešli, já jim to připomenu z tohoto hlediska se zdá, že to je již před dlouhou dobou, kdy eh, Menzel hovořil o, tom, o té propojenosti se světovými trhy. Musíme si udělat, udržet podíl, nebo dokonce zvýšit podíl na světovém trhu. A myslím si, že jsou úrovně dostatečné. Eh, já si myslím, že ty bezpečnostní, ta bezpečnostní síť, ty, ty úrovně nejsou dostatečné. Někteří tedy kolegové už odešli, ale nesouhlasím s tím, nesouhlasím s tím že není krize. Kdyby jste se podívali na mnohé farmy, tak byste zjistili, že tam krize je, může se to lišit napříč různými regiony, ale krize nepochybně existuje. A nepodaří se ji vydržit, vyřešit, dokud nebude jasné, jak se situace eh, vyvrbí v dubnu nebo po, o něco později ale je jasné, že je tam každopádně e, problém, e, který se s námi veze, dokud se to nevyřeší a nechceme, aby se znovu nějakým způsobem kvóty zadními vrátky zavedly a nechceme vytvářet ty, ty ta jezera mléka, ty přebytky, ale potřebujeme podpořit e, ty, kdo produkují a nejvíc čelí právě zemědělci, nikoliv Eh, velkoobchodníci nebo maloobchodníci, ale zemědělci. Paní McGuinness na zemědělském výboru vypracovává eh, zprávu o, nekalých eh, praktikách v potravinovém řetězci, ale tohle je relevantní i v, tomto, v této oblasti. Evidentně problém existuje. Nevyužili jsme je v minulosti ještě všechny nástroje, které se nám nabízí z mléčného balíčku. A já musím konstatovat, že zemědělci musí být zodpovědní, nemohou uh, si zvolit jenom krátkodobé smlouvy, kde se jim to hodí, a dlouhodobé taky, kde se jim to hodí. Musí existovat na trhu určitá rovnováha a vyváženost. Uh, eh, kolisání cen nezmizí, vrátí se a proto si na to musí tento sektor zvyknout, stejně jako si na to musel zvyknout sektor produkce vepřového masa a jiné sektory v minulosti. Já vítám eh, to, že nikdo nemůže říct, že dnes neměl možnost vyjádřit svůj názor. A jsem silně přesvědčen, že existuje jednoznačná potřeba určitých určitých kvot, když eh, se podíváme na kvoty, oni mají svůj smysl, mají svůj účel. To rozhodnutí padlo před dlouhou dobou. Ať už s tím souhlasíme nebo ne, s tím se nedá nic dělat. Musíme prostě najít řešení e, problému, ať už jsou jakékoliv, ať už soudíte o kvotách cokoliv, už se nevrátí, rozhodně ne v krátkodobé perspektivě. Takže pokud jde o mě, kdo ví, jak řekl zástupce komise, nikdo z nás nemá křišťálovou kouli, kterou bychom byli schopni předvídat budoucnost. Jinak bychom možná se často dívali na věci jinak, kdybychom byli schopni předjímat, předvídat, co se stane. Samozřejmě, když se na věci díváme, když se ohlížíme zpět, eh, tak je to snadné. Ale Kvóty existovaly a prošli jsme jednou z největších krizí. A totiž já si říkám, kdo zachrání a co zachrání ehm, mléčný sektor nyní. Myslím, že musíme každopádně se opírat o tu observatoř, která by možná mohla být ještě robustnější a mohla by mít silnější roli, mohli bychom být schopni ji lépe využít. Souhlasím s panem Dortmanem, že existuje vážný problém v horských regionech a je tam také vážný eh, problém sociálního charakteru a bude těžké na něj hledat eh, lék. Vracím se znovu k té otázce. Máme dost nástrojů k dispozici a používáme je? Potřebujeme další podporu? Co říci? Myslím, že lze dělat víc, A teď se trochu obracím na komisi. My se nesnažíme se sami přesvědčit, že jsme v krizi. Myslím, že skutečně je tu vážný problém. A nezbýváme, než komisi říci, jako někdo, kdo byl eh, poslancem tohoto výboru dlouhou dobu. Slyšel jsem už komisi mnohokrát dříve, Marian, Marian Fisher Bowl, když ještě říkala tomuto výboru, že už nikdy nebudeme muset čekat na to, až komise zareaguje. Ale teď děláte to tež, co tehdy. Takže já vám to říkám, prosím vás, řekněte eh, pánu komisaři, že neakceptujeme to, co říkáte. Já vypracuji zprávu do, tak do měsíce, kterou předložím zpět na tento výbor. Budeme se o ní vyměňovat názory a budeme se snažit dospět k rozumné pozici. Vyslechl jsem různé vaše názory, dali jsme je dohromady a musím vážně říci, že když jsme vytvářeli mlečný balíček, tak bohužel jistě všichni chtěli, abychom tam dali všechno možné, ale eh, my teď vypracujeme racionální zprávu, očekáváme, že ji budou lidé naslouchat a snad i podle toho jednat. A pak budeme muset jednat velmi zodpovědným způsobem. Takže to je to, o co se teď snažím a pak už to bude na výboru. Děkuji všem za příspěvky v průběhu dnešního odpoledne. Děkuji, pane předsedo, za to, jak jste eh, vedl toho, tomuto, toto jednání, jak jste mu předsedal. Ma, pře, eh, překročili jsme čas jenom o pět minut, což není vůbec špatné. Všem díky. Ale ještě jedna minuta, děkuji. Jedna minuta dla mě. Ještě minutu, ještě minutu, já bych také rád něco řekl. Eh, to se týká těch bezpečných sítí, ale eh, tady nemáme eh, s touto myšlenkou propojené žádné nástroje. To také se týká vlastně těch vnějších parametrů. Nejsme eh, schopni se bezpečně pohybovat v prostředí, kdy existuje teda embargo Vizavis Rusko, kdy také dojednáváme TTIP. Jsem velice rád, že pan Nikolson se velice dobře vyzná i v tom jednání o této smlouvě, o investičním partnerství, protože si myslím, že je potřeba zvažovat i tyto vnější parametry, které zcela určitě budou mít eh, velký dopad i na eh, náš sektor. Chtěl bych poděkovat všem, včetně tlumočníkům a myslím si, že skutečně je třeba konstatovat, že jsme využili čas velice dobře.